Colleghi, grazie, possiamo iniziare i nostri lavori. Vážení kolegové, tak eh, zahájíme eh, tedy dnešní zasedání. Nemá nikdo žádné připomínky k programu, tak eh, dobrá, považuji program za schválený a nyní přejdeme k zápisu ze schůze z 16. 17. března. Žádné připomínky, dobrá, takže to také považujeme za schválený. A v bodě, v bodě sdělení bych chtěl říci, že televizní štáb Evropského parlamentu bude filmovat dnešní zasedání. Jsou tady jménem eh, služeb Evropského parlamentu. Tak vás prosím, aby eh, jste toto skutečnost přijali. Následujícím bodem na pořadu jednání je výměna názorů s panem Robertem Kuprem, který je zde mezi námi. To je generální ředitel pro eh, vnější záležitosti a politicko-vojenské záležitosti rady bude se jednat o výstup eh, schůze ministru zahraničí věcí 26. dubna a rozhodnutí přijatých při této příležitosti. Vážený pane generální řediteli eh, Kupre, s velkým potěšením vás zde vítáme. Už jste mezi nás přišel. Eh, hovořil jste o Iránu a Tentokrát se tedy budeme věnovat ehm, schůzi Rady pro zahraniční záležitosti z 26. dubna, eh, kde též hovořila paní Ashton. Chtěl bych připomenout kolegům a kolegyni, že pan doktor Cooper je zde vítán a přišel eh, zde eh, místo vysoké představitelky, protože Rada má tímto způsobem podle konsolidované praxe informovat o výsledcích e, svých e, schůzí. Takže pan Kupr přišel mezi nás a e, jak už jsme prohlásili, my chceme pravidelně vést dialog s paní Eštnovou. Chtěl bych ještě požádat vážné kolegyně a kolegy, aby případně kladli krátké dotazy a také vás, eh, pane generální řediteli Kupre, eh, protože eh, budeme probírat pouze zahraniční věci, nikoli obecné záležitosti. A budeme se tedy zabývat až jako následujícím bodem službou pro vnější činnost. Dozvíme se tedy výsledky schůze za španělského předsednictví. Chci připomenout témata z minulého pondělí, která byla probírána na schůzi. Tyto, e, tyto závěry se či, týkají především společné e, obrané a bezpečnostní politiky a e, civilních a vojenských akcí, které v současné době probíhají. Posléze se jedná o strategii Evropské unie pro Pakistan a Afganistán Eh, o následující volby a situaci v Kyrgyzstánu. Pan Cooper. Eh, děkuji vám ještě jednou za to, že jste mezi nás přišel a předávám vám slovo. Um, Okay, no. ah, okay, thank you very much. Thank you, thank you very much. Děkuji. Uh, as you, uh... Jak jste už uvedl, pane předsedo, vysoká představitelka v současné době je na cestách a požádala mě, abych ji eh, zastoupil na této schůzi vašeho výboru v Evropském parlamentu. Je to opravdu přechodné opatření. A Eh, uvidíme, jak se dál vyvine situace, až bude pevně ustanovena eh, vnější služba. Poslední schůze rady, tedy 26. dubna, eh, o vnějších záležitostech se zabývala celou řadou témat. Byla to velice komplexní jednání. Nejdříve se konalo několik samostatných jednání, posléze společných jednání. A zabývali se velkým množstvím velice důležitých témat, jak už jste se zmínil, včetně Afghánistánu, Súdánu, voleb v Súdánu, Barmou, a krizi v Kyrgyzstánu. Eh, také se zmínili o Somálsku. Schůze ministrů obrany se zaměřovala na provázené operace a byly diskutovány některé strukturální institucionální otázky související s přípravou eh, Evropské služby pro vnější činnost, eh, včetně otázky eh, eh, to, v jakém formátu se budou konat další schůze eh, ministrů zahraničních věcí, zda budou také přizváni ministři eh, obrany. Protože je eh, třeba se zabývat tedy celkovou vnější politikou a vztahy pokud se na to podíváme detailněji, tak Především musím hovořit o e, setkání ministrů obrany, který, kteří hovořili o vojenských akcích, které v současné době probíhají, zejména akce Atalanta u somálského pobřeží. Zdůrazňovali ministři e, potřebu, že je potřebu najít a vykořenit e, důvody piráctví, které zatím nevedou k cíli. Bylo Paní vysoká představitelka se eh, chce sama přesvědčit, jak situace na místě vypadá. Dále se ministři zabývali školicí misí eh, pro Somálsko. Ehm, tímto eh, programem se snažíme řešit problém tedy nejen na vodě, ale i na somálské půdě a snažíme se tež podporovat Somálsko, vytvořit program pro podporu této země. Došlo eh, k výměně eh, misí eh, Altea. A další budoucnost těchto misí je též otázkou. Ministři vítají iniciativu vysoké představitelky konat Eh, konat schůze ministrů zahraničních věcí ve formátu ministrů obrany, eh, které se budou týkat i aspektů, které jsou v kompetenci právě ministrů obrany. A to, že se budou eh, informovat o dalších novinkách, tedy o vnější službě Evropské unie. Paní vysoká představitelka zdůraznila že vnější služba má vést k tomu, že Evropská unie přijme eh, komplexní přístup eh, k eh, vnějším otázkám. Ve formální části schůzy ministrů obrany byly diskutovány otázky jako námořní bezpečnost a vysoká představitelka komisaře členské státy byly vyzváni, aby přemýšleli o možných způsobech toho, jak eh, pokročit dále v tomto komplikovaném tématu. Paní vysoká představitelka také eh, sdělila nové informace ministrům ohledně toho, jak by měla Evropská unie pokročit dál eh, v reakcích na možná neštěstí a katastrofy. Eh, například v souvislosti eh, s zemětřesením na Haiti a příspěvkem EU a členských států eh, při řešení této krize na Haiti. Ministři diskutovali o možné úloze nástrojů obrany, obraného charakteru, které by mohly pomoci při takovémto řešení kritických situací. Toto je téma, eh, který, o kterém budou hovořit i ministři pro eh, eh, rozvoj na, na schůzi ministrů pro zahraniční věcí příští týden. A budou se též zabývat tedy reakcí na přírodní katastrofy. Společná schůze ministrů zahraničí a ministrů obrany byla rozdělena do dvou částí. Nejdříve se tedy mm, rada sešla eh, sama, zabývala se implementací akčního plánu Evropské unie pro Afghánistán a Pakistán který byl odsouhlasen před šesti měsíci a už se dostáváme tedy k fázi implementace. Nejvýznamnějším rysem tohoto akčního plánu je eh, příchod eh, velvyslance Ažackase jako představitele EU do Eh, Kábulu. Následně došlo k neformální schůzce rady, na níž generální tajemník NATO, pan Rasmussen, byl hostem, vysvětlil, co na to podniká. Eh, došlo k velice živé diskuzi plodné diskuzi o možnostech užší spolupráce mezi EU a NATO a OSN. Eh, všechny tyto mm, instituce nyní mají nové eh, představitele v Afganistánu a eh, přejí si jejich úzkou spolupráci. Poté, co odešel ze schůze pan generální tajemník NATO, hovořili ministři o Sudánu, o e, pozadí, které se týká voleb. E, tato diskuze byla ale zaměřena spíše do budoucnosti než e, dozadu, do, do minulosti. Volby Eh, volby eh, uplatňují, eh, při volbách uplatňovány zásady mírového procesu a právě tomuto mírovému procesu rada hm, přisuzuje veliký význam v Sudánu. Ohledně Kyrgyzstánu, vysoká představitelka sdělila radě, jakým způsobem se přispívá k řešení tamní krize. Ministři zdůraznili potřebu co možná nejčasnějšího eh, návratu k veřejnému pořádku a eh, mm, nové orgány v Kyrgyzstánu byly pozbuzeny k tomu, aby dosáhli co možná nejdříve demokratické legitimnosti. Rada přijala závěry o barmě. Kromě jiného zdůraznila obavy, které má Evropská unie ohledně volebního zákona a e, zvažovala možnost mise EU do této země. Tato mise by mohla proběhnout ke konci roku. E, a e, došlo k rozhodnutí o prodloužení sankcí do konce roku. Pod bodem různé se ministři vrátili k operaci Atlanta, k boji proti piráctví, diskutovali o možném rozhodnutí keňské vlády ukončit dohodu o přesunu pirátů. Vysoká představitelka zdůraznila své přání nalézt udržitelnější, trvalejší řešení. A má v plánu záhy tento region navštívit exchange. A e, potom proběhl pracovní oběd, na kterém e, zahájila jednání o strategických prioritách, co se týče přidělování prostředků a vztahů mezi Evropskou unii a klíčovými partnery. Tím se domnívám, pane předsedo, že to jsou hlavní témata, o kterých jsme na, na, radě, na kterých se na radě jednalo. A jak jste um, říkal, rada přijala uh, komplexní závěry, uh, co se uh, týče tedy operací, mírových operací. Grazie, Cooper. Lei ha messo sul tavolo Děkuji vám, pane Kupre. Předložili jste nám diskuzi mnoho zajímavých témat a řada kolegů se hlásí o slovo. Ještě než jim předám slovo, chci vám sdělit, že právě proto, že tolik kolegů se přihlásilo o slovo, je čas velmi omezený, a to na minutu a půl. Děkuji vám tedy za spolupráci dodržování řečnické doby a jako první kolega Salafranka. Eh, eh, Děkuji, pane předsedající předsedo. Mm, je to velice příjemné, pane Cooper, že jste zde mezi námi. Dnes eh, můžeme říct, že je to vlastně provizorní zastoupení. Rád bych ovšem připomněl na jednu, jednu věc. Provizorium bývá kdy eh, věc, která je trvalá. Opravdu se konalo velice intenzivní zasedání Rady ministrů a chtěl bych jenom připomenout jedno. Somálie a Atlanta. Jak to vypadá s dohodami se třetími státy a jakým způsobem je možné potírat pirátství? Myslím si, že jsou zde závěry Rady k těmto bodům a možná byste nám mohl eh, k tomu něco říci. Jakým způsobem by se daly zlepšit vztahy eh, k těmto státům? Co se týče závěru rady, tak se hovoří o tom, že by se také jednalo se třetími státy. Některé jsou ochotny s námi jednat a chtěli bychom se pokusit také velice konkrétně eh, tyto vztahy se třetími státy zintenzivnit, možná s Čínou. Možná byste se, pane Cooper, o tom mohl krátce zmínit. Je to žádost Číňanů, anebo je to iniciativa, která pochází z Evropské unie. Ještě něco eh, Eh, bezpečnostní a obraná politika. Eh, několikrát jste upozornil na to, že máme různé možnosti, kapacity a rád bych eh, slyšel vaše hodnocení, co se týče přítomnosti Evropské obrané agentury. Parola al kolega Svoboda per il secondo Děkuji, pane Sela Franka. Kolega Svoboda, prosím. Chairman, um, on Děkuji, pane předsedo. Co se týče bezpečnosti, a obrany. My jsme o tom hovořili na podvýboru včera, a takže k tomu se vracet nebudu. Ale co se týče Bosny, vy jste se osobně účastnil jednání o Bosně v minulosti. E, nyní probíhají nová jednání ve Washingtonu. Američané říkají, že jak si ta věc běží. Jak vy, vnímka, jak vy vnímáte ta nová jednání, co se týče ústavy a podobně v Bosně? Za druhé, zmínil jste Kyrgyzstán za německého předsednictví eh, eh, došlo k rozvoji jaksi celé té strategie pro střední Asii, to je několik zemí a chci se zeptat, zda tato strategie bude nějakým způsobem revitalizovaná, protože ta nebezpečí v Kyrgyzstánu, v dalších zemích, jak si, co si o tom myslíte? Eh, za druhé je další, další téma, o kterém nebyla zmínka ve Washingtonu eh, v kongresu bylo přijato rezoluce týkající se mnohostrané eh, jednání a všechny země by mohly být sankcionovány, jestliže nebudou jaksi respektovat eh, ten rozhodnutí amerického kongresu, což je velice unilaterální. Zahrani- ministři zahraničí jsou si vědomi takovéhoto možného rozhodnutí amerického kongresu a co dělají proti jednostranným rozhodnutím a jednáním ze strany Ameriky. La parola kolega Děkuji, kolega Watson. Grazie, prezidente. Um... Ehm, Děkuji, pane předsedo. Především bych rád přivítal to, že naši ministři zahraničí a obrany se chtějí setkávat více pravidelně a společně. To mně připadá jako velice dobrý vývoj. Ale, pane Kupre, mám na vás dvě konkrétní otázky. Jedna je o Afghánistánu. Hovořil jste o AFPAKu. Možná byste nám e, e, to mohlo popsat spíše jako pak AF. Jak vypadá podle toho, jak vypadá bezpečnostní situace eh, v tamní oblasti a v naší politické skupině vzbuzuje tamní bezpečnostní situace obavy. A můžete nám o této situaci říct něco více a ohledně schůzky ministrů obrany? Budou se snažit lépe si rozdělit práci ehm, mezi EUPOLem a NATO. Eh, hovořil o tom pan Rasmussen. Eh, paní vysoká představitelka za pár týdnů pojede do Indie. I e, zde se e, objeví tato témata, bude tež o těchto tématech hovořit v Indii. Ještě za druhé může pan Cooper e, hovořit o mimosoudních zabíjeních, protože Spojené státy při svých akcích proti al qaide v Iráku a jinde Eh, prostřednictvím svých sil na místě eh, nebere zajatce a neposílá eh, je do vězení, ale zabíjí je na místě v některých případech. Jak to tam vypadá tedy? Také jsme viděli, že došlo k zabití e, soudního druhu, tedy po proběhnutí soudu, a to v Tajvanu. E, a Není to tam ještě tak strašné jako v Čínské lidové republice, ale velice rád bych, aby se zapsalo do zápisu, že bychom si přáli, aby vysoká představitelka odsoudila tyto praktiky. Děkuji, říká pan předseda, kolegyně Luňáček. Yes, presidente, thank you. Já bych také chtěla říci, že velice oceňuji, že pan Cooper eh, nás přišel informovat o radě, ale uvítala bych do budoucna, kdyby bylo možné, abyste třeba sebou nebo eh, paní Ashton, kdybyste mohli, eh, vy tedy, nebo paní Ashton přijít hned po té radě, abychom skutečně ty informace měli hned, ale to nevadí. Také bych se chtěla zeptat na tu otázku strategie agentů. Ehm, a ehm, mám na mysli Eulex a Kosovo. Jsem zpravodajkou pro Kosovo, nedávno jsem se vrátila z návštěvy eh, Kosova a mám zajímavé zkušenosti z, z doby, kdy Eulex začal eh, provádět šetření a eh, na, na úrovni ministrů, ministr, dopravy a podobně, který se Eh, který se měl zřejmě zapojit do nějaké velké korupční kauzy. A také závěry rady hovoří o důležitosti Eulexu a stíhání e, citlivých trestných případů. Když jsem, e, se, když jsem jaksi se setkala s tím panem a, a skutečně jsem mu blahopřála s tím, že eh, bylo zahájeno trestní stíhání osob zapojených do korupce. Eh, nicméně setkáváme se jako Eulex s velkým problémem s jinými některými ambasádami, třeba Spojených států, které to eh, jaksi vnímají jinak. A já bych ráda věděla, co by mohlo ohrozit pokroky Eulexu v rámci jeho mandátu a co podle názoru rady nyní lze udělat pro posílení Eulexu v jeho eh, jaksi snaze chytit ty velké ryby v oblasti korupce? Eh, Děkuji. Jako poslední v tomto prvním kole dotazu kolegyně Lezing. Prosím, zachovávejte řečnický čas minutu a půl, jinak by kolegové neměli příležitost promluvit. Ano, ostatní kolegové hovořili dvě minuty, tak já bych je také využila, ale pokusím se držet se na té minutě a půl. Pane Kupere, co se týče závěru rady, tak v bodu 88 čteme, že Evropská unie eh, předložila na to návrhy k eh, zintenzivnění spolupráce. Není mi nic známo o těchto návrzích, mohl, nic jsem se nikde nedočetla. Co přesně ty závěry obsahují? Je to možné se na to, jsou veřejně přístupné, jestliže ne, kdy se členové parlamentu dozví něco o obsahu. Dále v bodu 16 závěru se hovoří o nedávné spolupráci EUPOL Afganistánu a také o misi NATO v Afganistánu. Je to velice pozitivně hodnoceno. Můžete říci, nač se tato spolupráce E, zaměřuje dále. V bodu 6 závěru se hovoří o tom, že EULEX chce také v severu, na severu Afganistanu rozšířit e, svou spolupráci. E, má to být na severu Kosova. Tam má být nějaká spolupráce s přítomnými zástupci Kosova a je zde něco, co bude také se týkat spolupráce nebo kontaktu se srbskou stranou? Děkuji. Doktor Cooper. Děkuji, slovo má pan Cooper, aby mohl odpovědět na těchto pět prvních příspěvků. Děkuji vám, pane předsedo. Projdu dotazy jeden po druhém. Pan Salafranka se ptal na Somálsko a na vztahy s třetími zeměmi Samozřejmě, že tu jsou dva druhy třetích zemí nebo působení třetích zemí, které, eh, které na místě pracují buď s námi, a, nebo eh, samostatně, eh, například přímo na somalském území, na souzení pirátů. A v tomto kontextu jsme se snažili spolupracovat s velkou řadou zemí. Máme dohodu například eh, s Kenou nebo Seychellami. Eh, hovořili jsme tady s představiteli mnoha dalších afrických států, jako Mauritius Uganda. Na základě toho, že si přejeme eh, širší sdílení tohoto břemena v dané oblasti. Co se týče v spolupráce v námořní oblasti, myslím, že pan Salafranka měl na mysli Čínu, S Čínou vedeme trvalou spolupráci. Jsou tam čínská plavidla. V trvalém kontaktu s vedením operací takže dochází k výměně informací. To též platí nejen pro Čínu, tedy, ale i pro Japonsko. Máme informace od eh, japonských eh, námořních, eh, námořního letectva, což je velice důležité pro ochranu lodí, které proplouvají tímto územím. pro nás je velice zajímavé například to, že takto můžeme mít přímý vojenský kontakt s Čínou. Široce je uznáváno, že piráctví je problémem pro nás všechny. K dotazu pana Svobody Obosně. My jsme to, ne, eh, nebo nebylo to přímo na e, tématech ten rady, ale některé prvky změny byly. Perspektiva většího pokroku za této, řekněme, předvolební situace eh, v Bosně eh, není eh, velká. Snažíme se diskutovat se zúčastněnými stranami, a e, především uvidíme, co se bude dít po volbách. To je tedy vstávající situace. Viděná z Evropské unie ohledně Kyrgyzstánu a středo e, kavkazské strategie, ta nadále platí. My se nadále zaměřujeme na střední Asii. Opravdu je tam rada aktivní, zaměřujeme se na tuto na tento region, také na Kyrgyzstán. Sleduje se, jak se bude nadále vyvíjet tato oblast. Trvale eh, je v hledáčku hrady. A to, co se samozřejmě stane v jedné zemi, má vliv na to, co se děje v celém regionu. Pan Svoboda se tázal na to, zda tedy Irán nebyl začleněn do programu. Eh, bude totiž na programu eh, rady, která se sjede příští týden. Eh, jak vidíte, už témat probíraných minulý týden bylo velice mnoho a Irán bude probírán individuálně příští týden. Ještě bych chtěl odpovědět, že paní vysoká představitelka eh, napsala do Spojených států ohledně rozhodnutí kongresu, napsala jejich ministru zahraničí ohledně otázky Iránu a zamítla eh, jednostrané řešení. K dotazu pana Vocna ohledně Afghánistánu a Pakistánu. Diskuze se mm, točila především kolem eh, Pakistánu. kde bylo zemětřesení, spolupráce mezi EU a NATO. Je třeba, abychom si rozumně rozdělili práci. Přítomnost generálního tajemníka NATO vyjadřuje, jak eh, vysokou důležitost připisuje takovéto spolupráci. A je důležité, aby k těmto kontaktům docházelo pravidelně. Na to má eh, velice rozsáhlou mírovou misi a EUPOL s NATO dobře spolupracuje. EUPOL EUPOL se zabývá vedením, například eh, spořádání, um, eh, mm, uspořádáním a organizací velení policie, zatímco na to se zabývá školením a tréninkem policistů. Eh, jedná se tam také o školení v oblasti spravodajských služeb, stejně jako stejně jako v Afghánistánu, fungují tedy Ehm, ozbrojené eh, bojůvky, je třeba eh, se zaměřit na eh, získávání informací o těchto ozbrojencích a o jejich akcích. Dochází tam k únosům. Vysoká představitelka nepochybně bude diskutovat o Afghánistánu, až bude v Indii. Úloha Indie v Afghánistánu vždy byla velmi důležitá. Důležité je, aby nedošlo k žádnému nedorozumění ohledně úlohy Indie v Pakistánu a v celém regionu. Pokud mohu, Eh, teď bych přešel k mimosoudnímu eh, zabíjení. O tom eh, zatím ministři nediskutovali. Možná se o tomto tématu bude diskutovat později. Zatím se touto oblastí tedy nezabývali. Měl jsem snad říci, pane předsedo, hned na začátku, že se omlouvám, že jsem tady teprve tento týden, ne ten minulý. Ale paní vysoká představitelka odjela na Dalný východ a já jsem odjel s ní. dotazu od paní Hlunáček. EULEX. Souhlasím s paní Lnáček, že je e, dobré vědět, že EULEX už e, funguje v boji proti korupci. A nejrozumnější by možná bylo, a já sdílím její názor, že to je velice delikátní záležitost. protože v dané části světa zločin a politika někdy jsou propojeny. Situaci ovšem mají v rukou um, pracovníci nebo specialisté na právo z EULEXu, kteří sbírají eh, důkazní materiál a eh, pracují eh, nezávisle a proto stíhají zločiny v případě, kdy, eh, eh, kdy eh, mají důvodné podezření a mají důkazy. Ke Kosovu se ještě můžeme. Vím, že se vrátíte ke Kosovu později a vím, že paní zpravodajka napsala vynikající zprávu o Kosovu. Už jsem možná částečně odpověděl na otázku paní Levin ohledně rozdělení práce mezi Euloxem a Eupolem. A souhlasíme s panem Rasmusenem, že Eupol a na to měli v určité oblasti dobře rozdělené úkoly. Je třeba, aby EUPOL eh, rozšířil své pole působnosti, zaměřil se zejména na Kábul a musí se snažit eh, uvést více veřejného pořádku nejen do Kábulu, ale i do dalších městských center. A na závěr eh, aktivita Eulexu v Kosovu. Tamní občané tuto situaci vítají, protože tam není eh, právo příliš prosazováno v současné době. Lidé potřebují určitou míru právní jistotu, jistoty, například ohledně majetku, vlastnictví, nebo co se stane například, když se e, srazí auta. Takže je třeba postupovat velice obezřetně v duchu vzájemné spolupráce a rozšiřovat e, takto činnost Eulexu. Takže mohu říci, že rozšíření činnosti Eulexu na severu Kosova bylo vítáno tamním obyvateli Děkuji vám, pane Kupre. Teď druhé kolo dotazů. Kolega Schlefling. I think this is meant to be me. <laughs> Uh, I, I beg your pardon for, for my perfect pronunciation. vám se za výslovnost. Já jsem zvyklý. Děkuji. Je, dobrý den, pane Kupre. Um, hovořil jste o Číně v jedné konkrétní souvislosti, ale obecně, jak vidíte pozici Číny k jednotlivým eh, zahraničním aktivitám Evropské unie? Myslíte, že spíš podporuje, nebo odsuzuje, nebo se k tomu staví oportunisticky, nebo je ignoruje? To byla stručná otázka, děkuji. Jako druhý eh, vystoupí kolega Weigl. Grazie, signor Presidente. Eh, mi smo imeli včeraj na Deve, zahvaljujoč... Eh, Děkuji. Na výboru DV díky velice kreativním aktivitám jednoho kolegy jsme eh, vedli významnou diskuzi na podobné téma, jako ta, o níž dnes hovoříme. Já mohu říci, že naším společným závěrem bylo, že potřebujeme eh, se seznámit okamžitě s obsahem závěru rady. To je technická záležitost. Pane Kupre, v tomto, v tom prvním kole otázek jste nám poskytl řadu významných informací, především co se týče Bosny a Hercegoviny, ale jsou další otázky. Pro nás klíčové je vědět, eh, jak si kam ta loď míří, čili Eh, vědět, čeho chceme dosáhnout a mít politický scénář naší přítomnosti v oblasti. Je jasné, že v Gvineji Bissau naše mise není nutná a měla by být zrušená co nejdříve. Zatímco v Bosně a Hercegovině máme nedostatečnou politickou analýzu, bych řekl, a je tu celá řada dalších oblastí, kde by poslanci rádi měli víc informací. Grazie. Děkuji. Paní Lochbiller. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane Cooper. Já mám dvě stručné otázky. Jedna se týká konference o Mezinárodním trestním eh, soudu, eh, která se konala 31. bude konat eh, v květnu. Probíhají přípravy, ale došla k nám informace, že neexistuje příliš společných, společného postoju, co se um, týče řešení některých otázek. Takže eh, je ta konference je dobře, že se bude konat, ale je to velice politické téma a já si myslím, že je důležité, aby Evropská unie, která jako region podporuje Mezinárodní trestní soud, aby tam byla zastoupena a jednala um, jednotně. Takže můžete nám říci, jak daleko jsou přípravy? Druhá moje otázka se týká Iránu. Vy jste říkal, že se o tom bude jednat příští týden a my bychom potřebovali vědět, kdo se je zúčastní eh, eh, toho týmu pro jednání s Iránem o eh, jaderném programu, jako v minulosti pan Solana, tedy kdo bude místo pana Solany, a za druhé, jaká, jaká bude budoucnost těch jednání ve formátu 5 plus 1. Děkuji. Grazie. Děkuji. Kolega Preda. Mulțumesc mult, domnule președinte. Mulțumesc domnului Cooper pentru expunere. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane, pane Kupre. Já mám jenom jednu otázku, ta se týká barmy. Mezi závěry rady je uvedeno, že by do Barmy jela eh, jaksi průzkumná mise a mě by zajímalo, jaké tam máme cíle. Eh, Eh, snažíme se, eh, aby volby eh, proběhly na, aby neproběhly v rámci zákona, který neumožňuje udělat pořádné volby, anebo se snažíme nastartovat volební proces, který by přece jenom v tomto roce ještě začal. Mise, ta, ta, tato mise si myslím je velmi důležitá. Opravdu příkladně krátký příspěvek. Kolega Šaké má slovo. Thank you, Chair. Thank you, Mr. Cooper. Uh... Děkuji, pane předsedo i pane Cooper. Já bych se také chtěla zeptat na Irán. Je jasné, že v tomto parlamentu je toto téma velmi živé. A minulý týden, když jsem byla ve Washingtonu, účastnila jsem se konference senátorů a, a, a, a e, poslanců a je, myslím, dobré, že se to přesunulo na příští týden, protože tento týden proběhne celá řada významných akcí, kde bude eh, jaksi Irán na pořadu jednání a uh, eh, Ahmedinežád a jeho lidé pojedou do Spojených států. Irán byl přijatý eh, do výboru ženských práv OSN a příští týden uh, bude uh, asi ale Eh, těžké využít té příležitosti, kdy mm, jak si tam toto všechno zreflektovat. Minulý týden eh, jak republikáni, tak eh, demokraté byli velice silnými příznivci jednostranných opatření my ale bychom neměli, myslím, pomáhat Američanům eh, v, jak si prosazovat takovýto postup a měli bychom se snažit eh, hovořit jednotným hlasem, protože jaderný program v Iránu je opravdu závažné téma. Já bych chtěla vyzvat kolegy, aby spolupracovali s parlamentem na takto zásadní otázce. Chtěla bych se zeptat, zda vy tady vidíte nějaký prostor pro roli Turecka, jak by mohla eh, Evropská unie Turecko podpořit vůči Iránu? Cooper Pane Cooper, máte slovo. Prosím, ehm, ještě umožněte jedno kolo dotazů, eh, odpovědejte stručně. Thank you. Děkuji, pane předsedo. Já se pokusím být tak stručný jako pan Šeflin. Tedy pokusím se odpovědět na všechny otázky, i když ne všechny byly přímo namířené na e, otázku rady. Řekl bych, že ono to nemá nic společného s radou, ale e, doprovázel jsem Lady Ashtonovou do Číny minulý týden a e, konstatoval jsem velice pozitivní postoj Číny e, vůči celé řady, řadě našich aktivit. Ehm, pozitivní, když možná trošku rezervovaný postoj. Ehm, nicméně ehm, třeba co se týče Somálska, tam je patrný společný zájem, co se týče takových praktických aplikací. Ale například, co se Čína má také zájem o, o otázku je, Afganistánu, konec konců je to sousedící země, také jsme jednali s Čínou o otázkách, jako je třeba Sudán nebo a Čína eh, jak si se více a více stává eh, mocností celosvětového rozměru a proto jak si má zájem o tato témata. Pan Weigl položil otázku a já si netroufám asi nyní hodnotit politickou situaci v Bosně, která je složitá a stále neuspokojivá. Ale možná bych zdůraznil to, co považuji za kladný eh, dopad rezoluce eh, parlamentu. Eh, je to, myslím, velice významný faktor pro jaksi podpoření eh, jaksi eh, ujištění Bosny o jejich teritoriálních zájmech vůči sousedům, ale ne vždy tedy byla příležitost o tom hovořit eh, zcela dopodrobna, ani, ani tentokrát tedy asi se nedostaneme do, do podrobností. Co se týče Gvineji Bissau, tam revidujeme cílem mise. Eh, existuje celá řada nebezpečí a rizik eh, v západní Africe spojených eh, s drogovými cestami a podobně. A my máme, tam ta situace je velice chaotická a o té budeme tedy ještě jednat. Paní uh, Lochbiller, uh, o uh, ICC se v radě nehovařilo, Evropská unie podporuje ICC, ale musím se přiznat, že já osobně nejsem dokonale eh, informován o eh, této konferenci, o jejich výsledcích. Co se týče Iránu, tam jsou vlastně dvě otázky, takže bych je zodpověděl současně. Co se týče načasování jednání. To je trvalý proces s Iránem. Eh, někdy se o tom jedná v radě, pravidelně se o tom eh, jedná v, v rámci PSE a zdá se, že je to jaksi nepřetržitý proud událostí a tato konkrétní rada se tedy na to soustředí více do hloubky. Catherine Ashton v New Yorku eh, na konferenci revize NPT, tam se domnívám, že také se bude na okraj hovořit o Iránu a ona o tom jednala i v Číně v souvislosti tedy s tou otázkou na adresu Čínu hovořila také s, tur- s tureckým ministrem zahraničí o tomto tématu, čili to je eh, konstantní téma, je to důležité a všichni tomuto tématu věnují velkou pozornost. My doufáme, že jednání s Iránci jak si budou obnovena eh, minimálně eh, sankcemi je třeba připomenout Iráncům, že si přejeme vyřešit ten problém prostřednictvím jednání a, a dohody. A otázka sankcí eh, upozorňuje Irán na to, že pokud se to nevyřeší dohodou, bude potřeba je jiným způsobem přimět k jednání. Čili my bychom si přáli vrátit k jednacímu stolu s Iránci, jakmile budou připraveni jednat o podstatě věci. Já očekávám, že pokud um, toto nastane, potom Catherine Ashton bude uh, hrát roli, kterou v minulosti hrál Javier Solana. Jestli to bude formát 3 eh, plus 3 nebo 5 eh, plus 1, to nevím, to si tata skupina 5 plus 1 nebo 3 plus 3. On to možná bude 3 plus 3 plus 1, že to bude 6, 6 zemí plus Evropská unie. Otázka pana Prajde se týkající se průzkumné mise do Barmy. Já bych řekl, pane předsedo, že nechováme velkou naději, že bychom mohli zvrátit volební zákon v Barmě. Průzkumná mise Eh, má za cíl, jak si setkat se se všemi stranami, nejenom vládními. A eh, již delší dobu je snaha rozšířit naše kontakty a informace a ujistit se, že všichni porozuměli našemu přání spolupracovat v Barmě se všemi, kteří eh, usilují o demokratickou budoucnost a usmíření v této zemi. Domnívám se, že jsem částečně odpověděl i na otázku paní Šarkes. My jsme eh, se iránskou otázkou zabývali průběžně asi pět nebo šest let. A Evropská unie při mnoha příležitostech znovu eh, jak si posílila eh, sankce. Bohužel tato informace vždy nedojde až do Washingtonu a my se tedy snažíme eh, informovat eh, eh, členy kongresu, že vlastně naše pozice jsou velice podobné je, jejich pozicím a snažíme se tedy, aby to, to, tomu porozuměli. Co se Turecka týče, turecká vláda, jak minister zahraničí, tak předseda vlády, E, sousedí s Iránem, oni mají velice dobré kontakty s Iránem, e, velmi dobré informace, jejich analýzy jsou velmi užitečné a, a s tímto pozadím e, tedy Lady Ashton měla velice zajímavou informaci s tureckým ministrem zahraničí, takže my Eh, jak si nadále zůstáváme s Tureckem v kontaktu, i když třeba ne vždy souhlasíme se vším, co říkají. Děkuji. Děkuji vám. Pod interventy. Poslední kolo dotazů. Jako první kolegyně Gomeš. Eh, Děkuji vám, pane předsedo. Pane Kupre. Prohlášení ohledně eh, voleb eh, v Sudánu ze strany rady nevyjasňuje, zda mise, to, co mise EP nebo mise komise prohlásili, protože my jsme jasně prohlásili, že tamní volby nesplnily standardy. Formulace rady je velice mírná, hovoří o nedostacích ohledně mezinárodních standardů a a také ti z nás, kdo v Sudánu byli, jsme si všimli, když hlavní eh, pozorovatel rozhodl, že naši pozorovatelé eh, budou eh, posláni pryč z Darfuru, a e, došlo tedy k těm hrozivým e, výrokům prezidenta Bašira, který prohlásil, že bude řezat prsty a e, podobně. Je důležité se soustředit na CPA. Musíme nadále vést rozhovory tak, abychom nedošli k tomu, že tam vznikne nějaké, eh, nějaký nestabilní stát nebo dokonce diktátorský stát na jihu Sudanu. Je třeba pozbuzovat k demokratické proměně, demokratické změně Sudánu, v severním Sudánu. A, a opravdu se hrozím nad tímto pohledem, který ukazuje, že nemáme svou vlastní strategii eh, k Sudánu, že jen se řídíme tím, co říká Amerika. A to tež platí o Guinea-Bissau, protože to jasně plne z vašich slov, z toho, co se řeklo včera ve výboru pro eh, bezpečnost a obranu. Protože eh, v Gin- měli bychom my sami rozhodovat o naší strategii pro Guinea-Bissau a ne jen sledovat to, co dělají tam, tam američané. Slovo má kolegyně Lizek. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. E, panie dyrektorze, dziękuję serdecznie za, za wystąpienie. Děkuji, pane předsedo, a e, děkuji, pane řediteli, za vaše vystoupení. Já bych se chtěl zeptat na jedno důležité téma, e, protože se to týká evropského kontinentu i členů Rady Gruzie. Závěry z Lucemburku jsou samozřejmě legitimní a e, nikdo nespochybňuje jejich znění a já jsem rád, že potřeba udržet e, nezávislost a suverenitu Gruzie bylo potvrzeno. Bo naštěstí nezávislost a suverenita jsou zachovány, nicméně jsou problémy s územní celistvostí. Můžete nám prosím říct si pár slov na toto téma a o diskuzi na toto téma? Chci se zeptat, zda Rada nebo Evropská unie má představu o, o dalších akcích pro zajištění územní celistvosti Gruzie. Samozřejmě ženevské jednání pokračují, to je dobře, ale e, vlastně jedinou výhodou jejich je, že se dá říct, že postupují chystáme se přijmout nějaká, nějaké dodatečné kroky? Děkuji jako poslední. Pan Butikofer. Paní Butikofer. Uh, Děkuji. Uh, International Herald Tribune včera psali, že Evropská unie jde do OSN, nebo na konferenci OSN na jednání o nešíření jaderných zbraní a o snížení počtu jaderných zbraní s tím, že všichni diplomaté účastní na jednání říkají, že toto je zklamáním pro odzbrojení. Sdílíte toto zklamání nebo jste spokojen s pozicí Evropské unie, co se týče této konference? Um, A druhá otázka, ta se týká rozhodnutí ohledně Ukrajiny, kdy parlament eh, v rozporu s ústavou ratifikoval dohodu o černomorské flotile. Vítáme toto rozhodnutí, protože se sníží napětí mezi Ukrajinou a Ruskem, nebo litujeme tohoto rozhodnutí, protože cesta Ukrajiny do Evropského společenství se prodlouží, anebo je nám to jedno? Prego, doktor Kupera, 5 minut 5 Prosím, máte pět minut, pane Kupre. Děkuji vám, pane předsedo. K otázce paní Ani Gomez bych poznamenal, že rada vedla diskuzi především zaměřenou na budoucnost, na proces CPA spíše než na to, aby se zaměřovala na minulost země. Stanovisko k volbám bylo vyjádřeno spíše eh, diplomaticky než tedy eh, praktickými slovy, mm, která uvedla sama paní Komes. Já si nemyslím, že bychom měli tak rozličné názory na podstatu věci, ale šlo spíše o formu vyjádření. Nemyslím, že by zde byly velké eh, rozdíly v našich názorech na to, jaké, jaké mají být cíle Eh, důležité je zaměřit se na to, co by se mohlo stát na jihu. Může dojít eh, k hrozbě násilí. A proto rada vedla diskuzi především zaměřenou na budoucnost. Samozřejmě, že volby eh, volby též, tedy byly silně přítomny v té diskuzi, abych použil diplomatický jazyk. Je třeba říci, že tyto volby otevřely eh, politickou debatu v Sudánu, což se nestává každý den, to je třeba přiznat. A jednotliví pozorovatelé, pozorovatelské mise eh, při těchto volbách eh, byli vítáni i stranami, které bojkotovaly volby. To znamená, že Súdán si opravdu přeje Eh, vést tedy skutečnou politiku. Byl to takový spíše první krok eh, než kompletní úspěch voleb. Eh, jen poznámku ke guinea Nyní zkoumáme, jaké, jaké stanovisko zaujmout. U guinea se jedná o to, jakým způsobem můžeme tam pokračovat v naší práci. Pan Lísek se ptal na Gruzii. Toto téma je zmíněno v závěrech rady, třeba že nebylo probíráno přímo při jednání rady. Samozřejmě, že my e, silně máme zájem na eh, teritoriální eh, celistvosti Gruzie ohledně ženevských jednání. E, Eh, mohu říci jen to, že člověk okamžitého výsledku diskuze v Ženevě byly zaměřený především na eh, dosažení stability přímo na místě a v průběhu těchto mm, diskuzí bylo dohodnuto s různými stranami, eh, především ta nejdůležitější strana je ruská, že je třeba předcházet incidentům a Gruzie se snaží vytvořit stabilní, bezpečné prostředí pro místní obyvatele, eh, poskytovat klidné ovzduší. Eh, mohou se časem objevit i otázky tedy územní celistvosti země. Jednání v Ženevě samozřejmě se účastní i ruská strana. Gruzie je tématem, eh, o němž eh, hovoříme eh, s Ruskem. I Catherine Ashton v Moskvě o tom hovořila. Pan Butikofer se ptal na dohodu o nešíření jaderných zbraní. Rada není eh, přímo začleněna o, do těchto jednání, ale máme i jaderné velmoci v Evropské unii a s nimi se toto téma prodiskutovává. Co se týče mm, stanoviska EU v dohodě o nešíření, Rada přijala rozhodnutí, které Eh, které je pro mírové eh, využití eh, jádra a pro nešíření jaderných zbraní a podporu všechny tyto principy obsažené ve zmíněné smlouvě. Co se Ukrajiny týče, je to pro nás veliká priorita. Určitě se k Ukrajině ještě budeme vracet. Ukrajina je také suverénní stát eh, a musí se proto sama rozhodovat, jak eh, upravovat své vztahy s Ruskem. Eh, nemůžeme se snažit my nějak oddělit Ukrajinu od Ruska. Ukrajina je sousedem Ruska, proto musí mít s Ruskem sousedské vztahy. A my tu tedy nevidíme žádnou konkurenci eh, mezi vztahy eh, s EU s Ukrajinou a eh, Ukrajiny s Ruskem. Ukrajina sama si tedy tyto vztahy musí upravit. Ovšem to není věc prodiskutovávána na této radě, bude se diskutovat nepochybně příště. Děkuji vám všem za pozornost, děkuji pane předsedo. My vám děkujeme, pane Kupre, za vaši spolupráci a za tento hluboký a rozsáhlý eh, příspěvek eh, k naší práci a přejeme vám hodně štěstí. Naschledanou. Bene, passiamo al... Kolegové, můžeme přejít k následujícímu bodu na pořadu jednání a to je Evropská služba pro vnější činnost. Eh, Rada pro obecné záležitosti minulý týden dosáhla politické dohody o textu předloženém vysokou představitelskou o vytvoření eh, této SVČ. Eh, tato zásadní dohoda umožňuje vyjednávací pozici radě, aby mohla vyjednávat s parlamentem. Z tohoto důvodu nám připadalo vhodné a panu Brokovi zpravodají připadalo vhodné eh, ve spolupráci eh, s panem Frauštatem z výboru AFKO předložit dokument, který bude Eh, zvažovat konkrétní pozměňovací návrhy a konkrétní operativní eh, texty, které se eh, týkají vytváření SVČ. Takže Ehm, nyní přejdeme k druhé fázi probírání tohoto dokumentu. Ehm, budeme jej tedy dopodrobně diskutovat. Předávám slovo panu Brokovi, aby zhodnotil tuto obecnou dohodu, k níž došlo na radě, a aby nám ehm, představil hlavní eh, body dokumentu, který nám dal distribuovat. Prosím, pane Broku, máte slovo. Děkuji vám, pane předseda. Ten dokument, který máte před je pracovním dokumentem, který se neustále může měnit. A hned na začátku bych vás rád vyzval k tomu, abyste nám sdělili, kde máte jaké návrhy, eh, které bychom mohli ještě zpracovat. Eh, tento pracovní dokument eh, je předložen, bude předložen jako zpráva až budeme mít předloženo na úplně to poslední, to je stav regulation. E, myslím si, že je to třeba opravit tam, kde je nutné, ale hledět na to jako na celek. Co musíme zohlednit? Na konci pracovního dne by to neměl být jeden dokument, ale je to čtyři až pět dokumentů, o kterých se musí rozhodnout. A rádi bychom věděli, který je ve středu našeho zájmu nebo který můžeme nejsnáze prosadit. Proto by bylo důležité, aby nezávisle na tom, co je v tomto dokumentu, co jsme předložili jako na pozměňovací návrhy pro rozhodnutí rady, by bylo špatné. Společná pozice rady pro jednání eh, to není v podstatě žádné formální, nejsou to formální eh, rozhodnutí. Eh, je třeba se nad tím zamyslet, eh, co kde uděláme. Řeknu hned proč. U tohoto rozhodnutí rady máme eh, konzultační postup. Rada může rozhodnutí samozřejmě ještě změnit. Když budeme hovořit, máme totiž postup spolurozhodování. A důležité otázky které jsou rozhodující pro parlament, jak co se týče personálu, tak i eh, absolutoria. Tak eh, to jsou věci, kde musíme i v budoucnu mít možnost spolurozhodnutí. Nemůžeme nyní mít pouze obecná, obecné formulace, eh, Rada to pak bude akceptovat, ovšem pak má dojít k opravě v roce 2013, k aktualizaci. Proto musíme toto vše takticky správně zohlednit. Například u článku 6 v tom dokumentu, eh, kde máme eh, změny k rozhodnutí rady, tak eh, zde bychom neřekli, že by to mělo být zkráceno, ale některé věci se týkají personálu a nemá to spadat do rozhodnutí rady. proto si myslím, že teprve po řádném projednání můžeme zprávu předložit. Rozhodnutí rady do schoda rady, to si myslím, že je základem pro jednání. Tam, kde se věci zaměří správným směrem, ale není to všechno. Ten návrh, který jsme vám předložili, předběžný návrh, tam již pozice rady byla zohledněna. To znamená, že jsme to také převzali. Formálně je to samozřejmě záležitost dokumentu paní Eštonové, ale je to zohledněno v rozhodnutích. Tím signalizujeme, že by se na určité úrovni mohlo dosáhnout schody. I nadále máme zde rozhodující rozdíl. Ten rozdíl spočívá v tom, že toto musí být eh, attached to the commission a tak dále. A to včas. A dále řekneme, že i administrativní rozpočet by měl být součástí sekce 3 a nemělo by to být součástí nové sekce 6. Na druhé straně říkáme zcela jasně, že zde vidíme postupný charakter věci. To samozřejmě, co se týče personálu a rozpočtu, je třeba zohledňovat samostatnost všech, tak jak to předpokládá smlouva. A zejména musí být zde určité zajišťovací mechanismy tak eh, aby eh, do toho nebyla zapojována komise a zůstalo to v kompetenci rady. Chceme zdůraznit, že samozřejmě rozpočtová práva a vše, co s tím souvisí, eh, může parlament řešit snadněji, jestliže budeme mít něco jako OLAF nebo sui generis v komisi, něco podobného. A jestliže má být eh, ta činnost zajištěna, tak nás musí o tom rada paní Eštonové přesvědčit. A návrhy musí být, eh, pocházet tam odsud. A pokud eh, to není záležitost kritické masy, tak máme tuto pozici. Co se týče služebního řádu zaměstnanců, tak je jasné, že, si, že tam děláme, co chceme my protože musí být zajištěna především lojalita. Lojalita, eh, to je v té žádosti 7 a 9. With the interest of the union in mind. when the Rat is making. Jestliže to rada bude chtít, eh, aby jedna třetina spolupracovníků ESVČ byli národními diplomaty a v určité době e, e, to vždy tak bude, že lojalita je vázána na domácí ministerstvo, protože to domácí ministerstvo je rozhodující pro kariéru. A pak je třeba, aby zde byla možnost pro dotyčnou osobu, zase rozhodne zůstat ve službách samozřejmě i se zohledněním případné ztráty tohoto člověka. Ale myslím si, že jsou to zásadní otázky. Nabyl jsem dojmu a z jednání s různými národními diplomaty to vyplývá také, že e, to e, členské státy se dívají na tuto službu jako svůj majetek. A myslím si, že to musí být také jediná možná nosná síla této služby. Pak samozřejmě ty otázky týkající se personálu nebo to, co bylo zmíněno, tak eh, úkoly by měly být úkoly společenství. To je zde také vyjádřeno že vysoký pověřenec má především dvě, dva úkoly. Eh, provádí společní, společnou zahraniční politikou společně s bezpečnostní politikou a má eh, koherentní politiku, co se týče také vnitřních vztahů. To neznamená, že je vede, ale existuje něco jako dohoda. Schoda s hráči, eh, které představuje převážně komise. A to smlouva jasně říká, že musíme takto rozlišovat. Proto je jasné, že ta služba e, nemůže být pouze v jedněch rukách, a to nemusíme zdůrazňovat v jednotlivých bodech. Co se týče zahraničního zastupování, to je velice důležité. Pozice rady nebo já si myslím, že jsem zjistil, že role generálního tajemníka, generálního tajemníka není taková, jak se to původně zamýšlelo, ale že má spíše administrativní úkoly. Teď jsem pana Christophersena správně pochopil, tak je to tak, že pan Christophersen řekl, že v případě nepřítomnosti vysokého eh, představitele eh, můžou být eh, řešeny i společně. Komisár, zastoupení, jakožto zastoupení komisařů. To je to, co vychází z dokumentu Hofstadta. A myslím si, že také v rámci rady dojde k projednání, co se bude odehrávat v otázkách zahraničí, kde není možné, aby komisař zastupoval, že to budou zástupci, kteří mají srovnatelnou pozici, kterou by dotyčný komisař měl zastupovat. Co se týkalo odpovědí pana Coopera, tak eh, je jasné, že potřebujeme politické zastoupení. Myslím si, že to byl dobrý důkaz toho a nedovedu si představit, že pan Bütikofer eh, kteří položili otázky, ať se to týkalo třeba například té Ukrajiny, že ty odpověděli byly dostačující. Myslím si přesně to je to, co máme na mysli, že v této otázce se musí něco stát. A kromě toho spolupráce paní Eštonové s komisaři a s, za jejich zástupci by měla vést ke správné koordinaci politiky Měla by zde být nastolena soudržnost. Zdá se nám, že je to velice důležité. Je to důležité také v oblasti rozvojové politiky, eh, implementace, financování eh, v rámci komise, ale vše může eh, se odhrávat pouze za spolupráce a vedení komisařů a vysokého představitele. To platí úplně stejně pro politiku sousedství a ostatní oblasti. Myslím si, že to je úplně jasné. Co bychom chtěli je, abychom měli jednotný rozpočet. Chceme to zdůraznit a proto potřebujeme také návrh, co to znamená vše v rámci plánování rozpočtu říkáme, že rada má být, co se týče rozpočtu, neutrální a jedna třetina personálu musí pocházet z členských států. Všechno musí být zaplaceno. A na druhé straně nemohou být lidé propouštěni. Jaké dopady to má pro rozpočet, to je velice důležité. Na druhé straně ovšem chceme zdůraznit, že eh, tak také členové Evropské služby pro vnější činnost budou placeni z rozpočtu a ne e, od členských států. E, co se týče takových těch klasických národních e, expertů, tak jejich počet by měl být omezen. Není možné, aby jedna třetina byli národní úředníci, vojenské služba, vojenská služba to je také eh, národní záležitost, potom tam, kde můžeme, eh, dáváme vše z národních ministerstev a pak, když se řekne, že polovina by měly být úředníci komise, tak eh, pak můžeme říci, že tato služba byla odkoupena od Evropské unie a už nezastupuje principy Evropské unie. Myslím si, že musíme mít nějaké bezpečnostní mechanismy. Stejně tak musí být jasné, Eh, jak má být rovnováha zeměpisná a jaké jsou zde nutné předpoklady pro soudržnost politiky. Ovšem nemůžeme udělat z toho rozvojovou politiku jako nástroj. Eh, zde eh, je to jasné, co se týče kolegů také z výboru rozvojové, pro rozvoj, tak bychom to měli eh, předložit pomocí příslušných žádostí. Důležité je, aby nástroje, to je zejména ve článku 8, zůstaly v eh, kompetenci eh, národní společenství. To je také uvedeno v návrhu, kromě rozdělení stabilizačních nástrojů je zde nejasný vztah mezi občanskoprávními záležitostmi, ale myslím si, že i tato oblast by měla být obsazena smíšeně, co se týče eh, personálu. Měli bychom především hledět na to, aby Vojenská oblast eh, byla eh, také středem naší pozornosti. Nemělo by to zacházet za určité hranice a nemůžeme říci, že vše by eh, spadalo do kompetence rady, protože zde neobchodujeme s citrony, ale musíme ukázat kompetentnost a že máme důvěru, protože také kompetence, jestliže má rada, akceptujeme. A e, komise musí mít opět e, patřičnou důvěru, aby se prováděla správná společen, e, politika společenství. A pak by to mělo být jaksi smíšené. V managementu v oblasti potřebujeme například logistickou pomoc, když se podíváme na Tahiti a podobně buď teda v této oblasti budeme mít také smíšené kompetence, nebo budou kompetence rozdělené a musí to být v rámci služby koordinováno. To se nám zdá, že je velice důležitý bod. Další důležitý bod, eh, a to je poslední, o kterém bych se chtěl zmínit, je to, co jsem uvedl již pod bodem 4 a 5. To je otázka politické kontroly. Zásadní otázky, které jsou v dohodě, eh, ty tam mohou být uvedeny. Ovšem, eh, vypracování eh, politické kontroly, kdy musí docházet ke konzultacím, nebo kdy vyslane, se musí vyslat vyslanec nebo někdo z tohoto politického výboru co se stane s eh, důvěrnými dokumenty? Jak mají být uspořádány? Všechny tyto otázky mohou být například v té rámcové dohodě s komisí. Ty standardy, které jsou tam dosaženy, mohou být převzaty i této, do této oblasti. A zde se klade především otázka, kdy budeme konzultováni před rozhodnutím o vyjednávacím mandátu, o strategiích, o dokumentech a tak dále. Myslím si, že zde musíme hledat eh, také cesty, jak má vypadat Memorandum of Understanding mezi Evropským parlamentem a paní Eštanovou. Ale chtěl bych také říci, že my jakožto transparentní grémium eh, máme takovou pozici, že eh, rada nám naslouchá, ale my nemůžeme naslouchat radě. Někdy se to přehlíží, ale to je téma na pozdější dobu. Kritická masa dohody eh, v této oblasti, to, co není v těch formálních eh, úpravách rady, protože nemáme zde žádné nařízení rady, eh, se kterým bychom nesouhlasili. Vždycky máme nějaké spolurozhodování, a existuje řetězec eh, vzájemné závislosti a schody. Když dochází eh, ke konečným konzultacím ohledně tohoto dokumentu, tak eh, tyto oblasti by neměly být překážkou. Děkuji za pozornost. Grazie, kolega Brok. Děkuji vám, pane kolego. Pořadí je pan Kroštat za ústavní e, výbor, následně stinový zpravodajové a všichni další kolegové, kteří si budou přát slovo. Začneme tedy kolegou Prohovštatem a chci vám připomenout, že je tu velké množství žádostí o slovo, proto omezte své projevy na nejvíce dvě minuty. Prosím, nenuďte mě, abych musel tady tlouct kladívkem, dělám to velmi nerad. Euh, Za prvé musím zdůraznit, jak všechno, co tady pan Brok říkal. Tady vlastně máme předložené stejné pozměňovací návrhy jako ty, které jsme měli v našem mm, výboru AVKO. E, bylo to ráno mm, a reakce byla taková, v zásadě pozitivní, co se týče pozměňovacích návrhů předložených panem Brokem i mnou e, ve výboru pro ústavní otázky. Další věc, která je velice důležitá, to je konzistentnost vnější politiky, kterou my těmito pozměňovacími návrhy garantujeme. Vemte si třeba eh, rozvoj a spolupráci. My jsme byli ve výboru pro rozvoj a spolupráci s panem Brokem a oni žádají, aby to prostě bylo konzistentní, abychom nedělali to, co je v tom návrhu, návrhu rady, kde horizontální témata to má komise a Pak co se týče zeměpisných otázek, to má eh, služba vnější činnosti, eh, další zase komise. To právě tomu zamezíme těmito pozměňovacími návrhy a je to celé zjednodušené, prostě všechno, co se týče programování, je vnější služba, eh, všechno, co je implementace komise a jak je to možné, je to proto, že je tu ta vazba mezi komisí a službou vnější činnosti. To je základní filozofie našich pozměňovacích návrhů. A proto také navrhujeme, aby to bylo součástí, eh, aby eh, služba byla součástí třetí sekce. Třetí sekce, která je nejvýznamnější položkou v eh, souvislosti s komisí. A moje poslední poznámka, pane předsedo, my nelze vyloučit, že další pozměňovací návrhy budou nutné, eh, další k těm, které jsme připravili nyní. Protože pokud rada nebude schopná, jak si jít tím směrem, kterým my si přejeme, potom já jsem toho názoru, že budou potřeba další pozměňovací návrhy, návrhy, ve kterých vlastně všechny kompetence, komise, eh, kompetence společenství, které by byly v rukou komise, abychom je tedy vrátili té službě. Čili pokud pokud budou nutné další pozměňovací návrhy, to uvidíme. A uvidíme to na základě rady, eh, rozhodnutí rady na téma našich současných pozměňovacích návrhů. No, nevylučuji tedy, že pak předložíme další a přesuneme řadu kompetencí, co se týče politiky sou, sousedství a spolupráce a podobně, e, protože není možné vytvořit eh, službu vnější činnosti a vyprázdnit vlastně eh, komunitární metodiku v Evropě. A tomu my se snažíme právě našimi pozměňovacími návrhy zabránit. Děkuji vám za vystoupení a slovo má Roberto Gualtieri. Minut. Dvě minuty. Děkuji. Pozitivní je, že tento dokument už na sebe vzal formu pozměňovacích návrhů k textu vysoké představitelky. Je to dobře uspořádaný eh, dokument, uvádí celou řadu doporučení z posledních dní, eh, které jsme předložili my jako stinové zpravodové. PASD vždy zaujímala pragmatický postoj, vycházející spíše eh, z principu než eh, z jednotlivých formulací. Jde nám o plnou parlamentní kontrolu, o konzistentnost eh, vnější činnosti, o potřebě spojit, přemostit vládní a komunitární činnosti. A je třeba také zohlednit politiky zaměřené na rozvoj. Když se podíváme na vývoj tohoto Eh, textu mohu říci, že co se týče parlamentní kontroly, tento dokument obsahuje mnoho zásadních prvků. Některé byly přiřčeny dodatečným dohodám. Eh, a myslím, že parlament eh, s, společně eh, s vedoucí představiteli delegací a s vedoucími představiteli nových služeb eh, by měli o tom jednat, možná prostřednictvím nějakých slyšení. Je třeba se zabývat také rozpočtem na společnou bezpečnostní obranou politiku. Jedná se o rozpočty na jednotlivé mise a my bychom právě v této souvislosti mohli dosáhnout velkého pokroku. Co se týče konzistentnosti mezi mezivládní a komunitární činností, tady je to velice složité. Tento dokument ukazuje jednu možnost, která vychází eh, z toho, že daná služba bude fungovat v rámci komise. A eh, formulace strategických linií programového eh, Eh, plánování by měla být v rukou komisaře pro rozvoj. Jak říkal kolega Vroštat, je zjevné, že jiné řešení, tedy že by byla jakási služba sui generis svého druhu, která by nějak eh, byla spojena s komisí. A v takovém případě by bylo třeba se zabývat tím, jak by se pojímaly pak prostředky zaměřené na, na další plánování rozvoje. Děkuji za ALDE eh, Graf Lamsdorf. Děkuji, pane předsedo. Eh, to, co řekl kolega von Bochovštát, eh, to jsou celá řada věcí správná a dobrá. Myslím si, že je důležité, abychom mi řekli za parlament, že také spojení k ostatním je velice důležité. Podle mého názoru je velice důležité, a to pokládám za jádro, politické jádro, celého, jak se organizuje krizový management. Bude to příliš silně zaměřeno na vojenství, anebo se budeme snažit o integraci eh, občanskoprávních eh, komponent. Myslím si, že celá řada drobností musí být ještě zapracována a zohledněna. Ovšem ta specifičnost, tak jak, nebo ty zvláštnosti personálu, to, tak jak je to uvedeno v textu, by mělo být vše omezeno na tu službu. A ta zvláštnost je oblast vojenství. Nikdo by s tím neměl mít problém. Všichni úředníci, kteří se zabývají krizovým managementem, by měli mít eh, v rámci této služby zvláštní status, tak jak to předpokládá rada eh, E, myslím si, že to spojení s tím služebním rádem, řádem zaměstnanců by mělo být jasné. E, druhý bod, který je důležitý, zde sdílím postoj Elmara Broka, že rada se zde trochu pohla, protože navrhli dva generální tajemníky. to? už e, to nebude žádné úzké la, hrdlo lahve, tak říkajíc, je důležité, abychom měli generálního tajemníka, generálního ředitele, nevím prostě, jak by to přesně mělo být pomenováno, ale důležité je, aby vše bylo uh, Eh, umístěno do koordinačního mechanismu. Eh, je to fůze různých kultur a myslím si, že ta koordinace je velice důležité. To jsou političtí zástupci, generální ředitel i generální tajemník, jedno, jak je nazveme, ale když to dosáhneme, to si myslím bude velice důležité. Děkuji. Výborně. Za zelené paní kolegyně Hlunaček nahrazující Brandner. Uh, Děkuji vám, pane předsedo. Především chci poděkovat panu Brokovi za náš výbor, že začlenil některé z poznámek, které jsme si přáli mít v tomto návrhu eh, pro vnější službu z našeho podu, tedy tento návrh už je lepší než ten původní. Děkuji ještě jednou panu Brokovi. Také mohu souhlasit eh, s většinou eh, prohlášení pana Broka, jenom bych ráda specifikovala pár věcí, které jsou ještě pro nás důležité. Politická reprezentace. Pan Brok o tom hovořil a z poznámek pana Kupra je patrné, že potřebujeme politické zastoupení, politickou reprezentaci. Jsou tu další věci, které jsou pro nás důležité. U finančních nástrojů je důležité, že zde musí být eh, eh, zodpovědnost eh, na straně komise ve všech fázích. A to si myslím, že je velice zásadní. A pořád ještě nemáme odpovědi ohledně zodpovědnosti Eh, zaměstnanců, takže možná by to mělo být eh, eh, v zaměstnaneckém řádu. Je třeba se zaměřit také na budování lidských práv a podporu v celé delegaci. Ještě to v tom návrhu rady není úplně jasné, jaký druh lidských práv Eh, kdo se tím bude zabývat? Eh, bude to nějaké ředitelství, jakási, jakési oddělení? A pokud tedy se má delegace zaměřovat na lidská práva, tak to musí být i nějaké oddělení ředitelství, eh, které se tímto bude zabývat, tedy podporou demokracie a lidských práv. Ještě je pro nás důležité, aby služba pro vnější činnost byla otevřená zástupcům z ministerstev zahraničí nejen tedy přímo diplomatům. To je pro nás důležité, aby tato vnější eh, služba mohla správně fungovat a ohledně eh, kritérií pro zaměstnance jsme spokojeni, ale potřebujeme tam ještě začlenit gender mainstreaming. Děkuji vám za skupinu eh, GUE, kolega Schulz. Děkuji, pane předsedo. Eh, dnes eh, ráno jsem již eh, hovořil ve výboru AFKO a také jsem poděkoval za spolupráci. A to bych chtěl říct také na adresu pana Broka. Hovořili jsme o otázkách rozhraní spolupráce s Evropskou zahraniční službou a s těmi Eh, nástroji, které nemají s vnější službou co společného, to znamená například obchodní politika. Ještě co se týče AFETu, zde bych chtěl uvést možná jeden aspekt, eh, který není dosti jasně vyjádřen. To je eh, prevence občanských eh, konfliktů. Ehm, myslím si, že otázky vojenství a občanskoprávní jsou zde schrnuty v jedné kapitola. kapitole. Ovšem v eh, době krizového managementu eh, si myslím, že bychom měli mít také někoho jasně kdo je kompetentní pro řešení konfliktu. Paní Eštonová nebo diplomatický personál si myslím není proto úplně vhodný. Měli bychom mít samostatné oddělení pro eh, prevenci krizí a na druhé straně oddělení pro vojenské mise. Eh, také bychom měli zohlednit parlamentární kontrolu v souvislosti s ostatními oblastmi. Co se týče rozvojové politiky, tak eh, zde došlo k velké výměně názoru z DV, ale přesto bych chtěl upozornit na to, že parlament by měl velice pozorně sledovat eh, uplatňování svých práv, abychom ty oblasti, které spadají do společenství, to znamená do kompetence společenství, abychom zde neponechávali stranou spolupráci parlamentu. Děkuji. Kolega Salafranka. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane Broku i pane Frhofštate, za vaší práci. V té naší diskusi je jedna důležitá věc. Musíme zdůraznit, že politické rozhodnutí a dohoda, které bylo dosaženo mezi ministry zahraničí, je základem a pan Brok správně říkal, že my tady se nemáme vyjadřovat k tomuto bodu dříve, než budou uspokojeny eh, požadavky Evropského parlamentu. Návrh říká, že tady tento dokument vstoupí v platnost, jakmile rada přijme rozhodnutí a tedy o měsíc na to. To znamená po předložení eh, finančních návrhů. Myslím si, že by bylo chybou, abychom nyní si e, ukázali všechny karty, jestliže my tady máme spolurozhodování, co se týče finančního mm, e, řádu. Čili my bychom neměli vydat stanovisko dříve, než budou uspokojeny všechny naše požadavky. Myslím si, že návrhy pana Broka a pana Frhovštata jsou velice rozumné co se týče politické i rozpočtové odpovědnosti vysoké představitelky a myslím si, že bych mohl ještě mm, je, vyslovit tady jednu připomínku. Co se týče mechanismu politické koordinace v odstavci 2b, tak by bylo asi dobré, aby Evropský parlament mohl tento koordinační mechanismus politické koordinace protože mimo jiné vysoká představitelka bude konzultovat s Evropským parlamentem základní aspekty vnější politiky Evropské unie a tyto body potom bude rada přijímat. Přejímat. A v, z tohoto pohledu si myslím, že by také Evropský parlament měl figurovat v koordinačním mechanismu. Co se ostatních věcí týče, návrhy jsou to rozumné, a tady eh, dochází k komunitarizaci, která je zdůrazněna. Děkuji. Děkuji, kolega Svoboda. Danke, Herr Vorsitzender. Děkuji, pane předsedo. Opravdu je to velice dobrý dokument, který máme před sebou a proto bych chtěl říct pouze několik připomínek. Za prvé, nejsem úplně přesvědčen o tom, že ten poměr, vztah mezi eh, parlamentem a vysokým představitem měli eh, zakotvit pouze v rámcovém dokumentu. Je zde několik zásad, které bychom měli mít již v tomto dokumentu také obsažené. Za druhé, souhlasím se silným propojením s Evropskou komisí, zejména s komisaři. Myslím si, že to je správná cesta snad se to prosadí, ale myslím si, že je to jeden z rozhodujících bodů, protože komisaře jsou také přímo zodpovědní. Za třetí, nesouhlasím se článkem 2b, tak jak je v současné době sformulován. Komisaři eh, mají samostatnou pozici. A co se komisaře a členy komise nemohu dávat na stejnou roveň se zástupci. Zástupci jsou zástupci Eštonové komisaři mají také funkci ji zastupovat, ale mají samostatnou funkci. Čili mělo by to být sformulováno tak, že koordinace dochází mezi Eštonovou a komisaři a v rámci této koordinace by také měl být do, v tom zohledněn vysoký představitel, ale nemohu stavit naroveň vysokou představitelku komisařům, protože to je v rozporu s právní úpravou. Tu je několik málo připomínek, ale jak říkám, orientace toho dokumentu a návrhy můžeme jednoznačně z naší strany podpořit, ale prosím ještě naléhavě zamyslet se nad článkem 2b. Nezávisle na e, spolúčasti parlamentu, my jsme kontrola. E, nemusíme být při té koordinaci, ale my musíme vytvářet tu nezávislou kontrolu. Grazie. La kolega Autala. Děkuji, kolegyně Autala za skupinu zelených. Děkuji vám, pane předsedo. Jak už uvedla kolegyně Lunáček, otázka lidských práv eh, musí být ještě eh, důkladněji zohledněna. Myslím, že se zdá, myslím, že je výborné, jak se shodla rada a že také je výborné, že je jednotný eh, parlament. Ve výboru pro lidská práva jsme se zabývali myšlenkou na eh, konkrétní oddělení, které by se zabývalo toto činností, eh, tedy otázku lidských práv, článku 4. A toto oddělení by mělo eh, být rovné dalším. Já si nemyslím, že bychom se měli spokojit s tím, že toto oddělení bylo na třetí úrovni, nebude mít dostatečný hlas, naopak mělo by mít Eh, dost silný hlas na to, aby mohlo eh, přispívat eh, k přijímání rozhodnutí a ovlivňovat je. Takže ať už se ta jednotka jmenuje jakkoliv, měli bychom z ní vytvořit něco jako generální ředitelství. Pan Solana byl měl zvláštního eh, představitele pro eh, lidská práva a tímto způsobem bylo možné dát zaznít naplno té otázce lidských práv. A jsem přesvědčena, že ta, toto oddělení, tento útvar musí mít jasné zodpovědnosti ohledně integrace lidských pro, práv a, a různé strategie, které se toho dotýkají. Čím víc poslouchám pana Frohovštata, e, eh, vidím, že země si chtějí eh, ponechat eh, své, eh, své pole působnosti a jenom horizontální otázky ponechat komisi. Pak je to otázka vzdělávání a školení. Je zapotřebí zajistit, že zaměstnanci budou patřičně vyškoleni, že administrativa bude patřičně vyškolena. Grazie. Děkuji. Kolega Severin. Děkuji, pane předsedo. Já blahopřeji oběma kolegům zpravodajům eh, za jejich prezentaci společného stanoviska. Myslím si, že to je dobrý dokument a myslím, že tam opravdu eh, nalézáme své představy na vysoké úrovni eh, jak si um, ladění, je tady společné stanovisko Evropského parlamentu vůči ostatním evropským institucím a mně se to líbí. Eh, konzistentnost myšlení, plánování a vykonávání vnější činnosti podle mého názoru je jasně zajištěno polit, mechanismem politické koordinace, který přináší vlastně takový konsistentní pohled na to, co jsou naše cíle a e, jako meziinstitucionální vztahy, tedy koordinace mezi jednotlivými institucemi, v rámci role, kterou mohou hrát dohromady a administrativní koordinace, která by se možná dala ještě trošku více rozpracovat s rolí generálního tajemníka a jeho aparátu. Myslím si, že rozpočtová dimenze by také jaksi měla fungovat podle stejného eh, principu. Eh, komplementárnost rozpočtu by měla být patrna při přípravě eh, rozpočtu, při prezentaci rozpočtu nám a při provádění rozpočtu. Takže myslím si, že tento mechanismus rozpočtového plánování a vykonávání by měla být taky konzistentní. A klíčová slova, jejichž prostřednictvím máme vlastně zjistit, jestli se ta práce dobře dělá, je transparentnost, eh, ta eh, konzistentnost, skladání účtu a pokud eh, bude to služba konzistentní, průhledná a tak to bude dobré. K článku 2b já bych si dovolil navrhnout pánům Brock a Herfroštatovi eh, pozměňovací návrh, který je také kompromisem mezi názory pana Sana Franka a panem, pana Svobody. Děkuji. Grazie, kolega Sarius Volsky. Kolega Sarius Volsky. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. Především chci eh, poděkovat oběma eh, zpravodajům eh, za jejich stanoviska za oba mm, výbory. Já si mm, myslím, že skutečně můžeme takto tuto filozofii přijmout za vlastní Eh, cílem je mít inteligentní a konzistentní přístup a silnou eh, vnější službu, homogénní eh, službu, protože je to zatím velice mm, obtížná hybridní struktura. Ehm, komunitární přístup znamená zapojení všech a sdílení všech. A proto já velice podporuji to, co Eh, figuruje v novém odstavci 7c a v článku 6.6 o zeměpisném zastoupení a konkrétních eh, opatřeních. Domnívám se, že opravdu všichni chceme, aby eh, tam byla ta legitima, legitimita a, a to, to při, přivlastnění si vlastně té politiky ze strany všech států a, a musíme také samozřejmě respektovat všechny citlivé otázky, které jsou vlastně myšleny tím zeměpisným zastoupením. Takže eh, a na, nakonec tedy eh, je eh, se roz, vyjádříme, až uvidíme, do jaké míry rada bude parlamentovat naší politickou filozofii. Děkuji. Kolega Lözing, kolegyně Lözing. Děkuji. Kolega Scholz hovořil o nástroji pro rozvoj a e, koncepce tohoto nástroje v poslední době byla předmětem jednání o rozvojové pomoci. A je ehm, také, ehm, také byla tedy předmětem ehm, jednání, kdy vlastně se zdá, že se jedná o porušení Lisabonské smlouvy, protože jedině zahraniční, bezpečnostní a obraná politika by vlastně do tohoto spadala a nikoli rozvojová politika. a e, tedy ve skutečnosti zahraniční bezpečnostní e, e, politika spadá do kompetence vnější služby spolu s dalšími kompetencemi v oblasti obchodní, ale víc ne. A je potřeba mít na paměti tento Eh, rozsudek a měli bychom zaujmout takové stanovisko, které bude brát v úvahu tento rozsudek. A myslím, že to v těch našich diskusích tady postrádáme. Eh, kromě toho komisař pro rozvoj bude mít jakousi kontrolní funkci, co se týče plánování některých nástrojů. Ale ono je to hodně nepřesné organizace, rozvojové organizace mají obavy, že pokud nebudou e, definovány rozdíly mezi komisařem pro rozvoj a, a vysokou představitelkou, pak o tom bude rozhodovat vysoká představitelka. Takže možná bychom to tady měli upřesnit a říci, že o tom rozhoduje komisař pro rozvoj. Adesso kolega Farm. Děkuji, kolega Hahn. I'm here. Tady jsem. Já jsem byl koordinátor rozpočtového výboru a proto mě zajímá finanční nařízení. Především myslím, že už se hodně blížíme nějakého, nějakému společnému porozumění, takže jsem velice rád, že hovoří o meziinstitucionální dohodě, o rozpočtových otázkách. Tam si myslím, že je také třeba dosáhnout změn. Tak, teď konkrétní dotaz na pana Broka. Interpretace zněla tak, že se jedná o instituci eh, sui generis v rámci komise. Podle mého to zní rozporuplně. Buď je teda svého druhu, anebo je v komisi. Pokud je v rámci komise, tak musí být chápan jako agentura. A my nepotřebujeme nějak měnit finanční nařízení, protože kdyby měla být chápána jako ne instituce, ale jako jakási instituce ve smyslu finančního nařízení, jako je třeba účetní dvůr, výbor regionu a tak dále, eh, tak by musela být zmíněna v prvním ostatci finančního nařízení a musela by k ní být vedena eh, zpráva absolutoriu. Nicméně jde o to tedy, zda je v rámci komise či nikoli. Bude-li totiž v komisi, bude plně integrována do komise tato služba. A není třeba měnit první odstavec finančního nařízení. Co tedy chcete říct tím slovem sui generis? To, že má mít svůj vlastní eh, administrativní rozpočet? Ne tedy v rámci oddílu 3, ale v jiném oddílu. Samozřejmě, že to bude na provozní eh, výdaje, které by byly zpravovány v rámci komise, ale o to teď přesně nejde. Jde konkrétně o to, zda tento orgán, tato instituce má být tedy Eh, plně začleněno komise, anebo zda tedy to bude jakási instituce svého druhu a bude mít svůj vlastní ostavec eh, v, v finančním nařízení. Kolega Kelam, EPP. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych rád vyjádřil své uspokojení nad výsledkem celé práce. Kolega Brok a Frhovštad mohou být chápáni parlament, jako parlamentní architekti eh, této nové eh, služby pro vnější činnost EU. Prvním výsledkem je velice nezbytné vyvážení eh, působnosti vnější činnost, služby vnější činnosti mezi Radu, Komisi a parlament tak, aby zde byla jasná a plná zodpovědnost, za, jak politicky, tak rozpočtově. Za druhé, dobré je také řešení zaměřené na eh, zeměpisnou vyváženost eh, zaměstnanců eh, vnější služby. Toto zeměpisné vyvážení, to distribuce zeměpisná, také lépe umožňuje, eh, aby eh, národní orgány mohly eh, takto spolupracovat s, s vnější službou. A třetím dobrým výsledkem myslím, že je otázka rozpočtu, tedy jaké prostředky a kolik prostředků bude zapotřebí pro službu vnější činnosti. A za čtvrté bych rád ještě poznamenal, že je tu eh, mechanismus koordinace politiky a oba dva, tedy zpravodajové, usilují o lepší koordinaci eh, služby vnější činnosti eh, s institucemi, včetně tedy toho oddělení pro lidská práva a, a spolupráci mm, ve vnějším zastoupení EU. Myslím, že kolegyně Autala Eh, hovořila o tom, že orgány, které by měly mm, být představiteli pro ochranu lidských práv, by měly být podpořeny, protože eh, doposud jsme v této oblasti měli přepakově dobré výsledky. Děkuji. Jako další doktor Christophersen za vysokou představitelku a na závěr kolega Brok. Yes, thank you very much and thank you for... Ano, děkuji. Děkuji za slovo. A dovolte mi pár připomínek, co se týče dnešních ranních vystoupení. Chtěl bych zdůraznit, že skutečně se nacházíme ve, ve významném momentu celé procedury. Máme společné stanovisko, máme na stole konsolidovanou verzi eh, toho, co parlament považuje za mm, vhodné pozměňovací návrhy. Nacházíme se ve fázi, kdy politická jednání mohou začít. Já bych byl optimista, co se týče politických jednání. Zaznamenal jsem, a hovořil o tom i pan Brok, že v celé řadě bodů byly předloženy změny, které byly nakonec provedeny i v, v radě, takže to má plnou podporu. A to jaksi v rámci neformálních kontaktů s Evropským parlamentem, to znamená, že v podstatě jaksi postupujeme kupředu. Nebyl bych takový pesimista v tom smyslu, že by nebylo možné v rozumném čase dosáhnout dohody. A říkám dohody s Evropským parlamentem v kontextu základních rozhodnutí, protože pokud dosáhneme dohody na základních rozhodnutích, pak nevidím důvod, proč bychom museli nutně čekat eh, na eh, vstup v platnost eh, toho rozhodnutí? Například, co se týče personálního řádu a tak dále, protože skutečně tady časová, ten časový aspekt je, je důležitý. Pak samozřejmě jsou tu určité rozdíly ale domnívám se, že proto, abychom tyto rozdíly překonali, musíme se snažit si porozumět, porozumět tomu, co opravdu v podstatě chceme, spíš než jen jaksi teoreticky. Uvedl bych tady příklad. Je to třeba ta diskuse o, o institucionálním připojením ke komisi nebo o samostatné kompetenci a tak dále. Já bych chtěl říct, jakmile eh, vnější služba se zabývá eh, jakýmikoliv eh, Eh, s otázkami společenství, pak je to normálně v kompetenci komise přesně stejně jako eh, v jiných oblastech v rámci konzultací a, a, a, a rozhodování tedy kolektivním eh, způsobem. V tomto směru bude SVČ fungovat stejně jako ostatní služby komise. Ale Jestliže my požadujeme jistou nezávislost vzhledem k rozpočtu a k personálním otázkám, to bylo podmínkou rady pro to, aby akceptovala takovou širokou službu. Širokou službu, která bude jaksi mít ve své kompetenci od té tradiční vnější politické přes řízení krizí, vojenské operace a tak dále. Pokud nebudeme akceptovat urč, určitou nezávislost personální i rozpočtovou, pak tato základní politická podmínka zanikne a pak se nacházíme prostě někde jinde. Ale nerozumím, nerozumím tomu, když tedy náš rozpočet bude součástí třetí sekce a, eh, a, a nebo v samostatné sekci. Já se domnívám, že pokud bude náš rozpočet samostatné sekci, tak bude zajištěná větší transparentnost. A teď mám na mysli administrativní rozpočet. Pokud náš rozpočet bude mít samostatnou sekci, pak je tam plná transparentnost, co se týče zaměstnanců věnovaných SVČ. Pokud bude součástí rozpočtu komise, pak to bude jakási nedefinovaná část velikého personálního rozpočtu a nemáme žádné, žádnou možnost potom ovlivnit, jakým způsobem toto bude fungovat. E, jestliže bude mít e, SVČ samostatnou, samostatnou položku, samostatnou sekci v rozpočtu, tak my potom budeme moci daleko lépe e, ji kontrolovat. Také bych chtěl podpořit ty, kteří jsou toho názoru, že je důležité, aby ESP eh, byl součástí činnosti komise, protože v, v SVČ máme vlastní zaměstnance, určitý počet národních expertů, především vojenských expertů, jsou tam lidé, kteří nutně budou mít zvláštní statut budou tam národní diplomaté. Možná by to byl ovšem špatný precedens vytvářet uvnitř komise e, takovýto orgán, a, a který by byl považovaný za normální součást komise. A konečně není pochyb o tom, že většina těch zaměstnanců bude pocházet z komise většina politických pracovníků bude pocházet z komise. Podle stávajících výpočtů více než 680 pracovníků bude, tedy přejde z komise z Bruselu a odinut a možná maximálně 150 pracovníků z, z rady. Čili my už nyní jsme v situace, kdy komise je tam jaksi zastoupena početně, velmi početně. Takže tolik na toto téma. Děkuji. Brok, su questa Děkuji. Jaký názor nám má na to kolega Brok? Eh, děkuji, děkuji také panu Kristofersonovi, protože on eh, naznačil, kde jsou určité otevřené možnosti a že v následujících dnech a týdnech bychom měli konstruktivně vyjednávat. Neměl by ovšem podceňovat parlament eh, s tím, že jsme také schopni najít eh, v eh, výboru tři jasnost a pro tu jasnost nepotřebujeme pouze podpisy. Takže určitě se tam dostaneme a jestli e, záležitosti ohledně zaměstnanců budeme dělat později, e, tak e, si myslím, že to není tak důležité. Není to, nebrání to tomu, abychom ten balíček, to, co máme nyní připraveno, nemohli odevzdat. Dovolím si odpovědět eh, pouze na určité stěžení otázky nebo body, které byly vyjádřeny, protože jinak bych zde hovořil příliš dlouho. Co se týče konzistence služby hlavně, tak eh, s tím mohu pouze souhlasit. Tak stejně tak otázka politické koordinace a slučování eh, různých kultur, o čem hovořil hrabě Graf von Lambsdorff eh, nebo další kolegové, co se týče vyslanců, komisařů, tak eh, zde jsem eh, opravdu s napětím očekávám, zda to pan Severin předloží jako návrh. Určitě by nemělo dojít k nedorozumění v tom smyslu, že by komisaři mohli zastupovat také pověřence protože jde o politické zastoupení a nemůžeme rušit priority komise nebo s tím, že bychom nějakým způsobem podkopávali práva komise. Měli bychom to ještě vymezit jasnou formulací a e, také kolega Ferhofstadt bude určitě ochoten na tom spolupracovat. Musím říci, že zatím se nám podařilo, že spravodajci spolupracují a až do konce pro, e, dotáhnou věci takže netýká se to pouze zpravodaje, ale také všech dotyčných výborů. Myslím si, že to je vnitřní ochota pomoci e, dokončit věci. Když paní Loňáček říká, že by také v rámci národní diplomatů by měly být zohledňováni lidé z ministerstev rozvoje. Dobře, eh, všichni to přijali v hlavních městech s velkým nadšením a musím říci, že máme 2000 národních úředníků, kteří by mohli být také za nejvyšší platy zaměstnáni tak eh, nevím, eh, nakolik by byly také zohledněny hlavní zájmy. No to není poznámka, kterou byste měli brát vážně. Pane Šolci, eh, pan Lezing také ještě o tom hovořila. Rozhodnutí zůstanou tam, kam patří. Rozhodnutí padne v rozvoji, o rozvojové politice v komisi. Vysoký představitel spoluprac, spolupracuje na společných návrzích ohromně rozvojových eh, plánů a společně rozhoduje komise. Rozhodujícím eh, grémiem je kolektivní celé grémium komisařů, proto nemůže nikdo navrhovat něco sám, ale vždy pouze v souladu s tím, co eh, chce dotyčný komisař i vysoký představitel. Ale vždy rozhoduje pouze kolegium. A nerozhoduje pouze vysoký představitel, ale rozhoduje celá komise. A stejně tak bude, myslím si, že ten popis toho právního posudku není správný úplně vysoký představitel má vést společnou zahraniční a bezpečnostní politiku, ale musí také stanovit jednotný postup a pro tyto účely jí bude dán k dispozici, jí bude dána k dispozici služba. A také zde budou úředníci komise. Proto není možné, aby tato Evropská služba byla pouze pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku. Cílem bylo združit, spojit tyto věci, to znamená tyto obě kultury. Myslím, že eh, hrabě von Lansdorf o tom hovořil, eh, že budeme dělat společnou konzistentní politiku. Ale současně samozřejmě to poslední rozhodnutí padne v radě nebo v komisi. Proto je důležité, co také eh, řekl pan Salafranka. Já jsem to nepochopil tak, že eh, parlament eh, spolu rozhoduje politicky. Rozhodnující navenek je exekutiva. A pro parlament to je rozpočet a ratifikace. Jestliže jsem tomu správně rozuměl, tak pan Salafranka měl na mysli, že musíme dosáhnout koordinace v politikách a proto by mělo mít smysl, aby konzultace s Evropským parlamentem následuje, abychom potom, když se má rozhodnout o rozpočtu, o personálních otázkách, o ratifikaci, se zohlední postoj parlamentu. A je to jednodušší, když také je do toho parlament zapojen. Toto je myšlenka, na kterou bychom při realizaci mě, měli vždy dbát. Kromě eh, konzultace a informace, tak eh, by mělo být eh, jasné vždy slovo parlamentu příslušným otázkám a také by měl mít parlament právo říci na to ne. A protože si myslíme, že to je jeden z nejdůležitějších výchovných nástrojů, se kterými jsem se kdy setkal. Proto by to mělo být vždy jasné. Dámy a pánové, ještě bych chtěl vysvětlit, co je míněno tím sui generis. Když máme ústavní konventum. To znamená, že parlament by měl být nezávislý. Abychom napsali, sui generis všem znamená něco jiného, neznamená to mimo. Olaf je také sui generis, je to součást komisy, komise a přesto nezávislý na politických rozhodnutích komise. To je možné. Samozřejmě můžeme jít také tou cestou instituce, článek 1. Ale jestliže vytvoříme důležitou instituci, tak máme nevýhodu. Za prvé máme nový úřad, který je případně součástí exekutivní části. To znamená, eh, by to stálo samostatně mimo národní politiky. A proto musí existovat dobré důvody a ty dobré důvody najdeme v dvojím charakteru eh, té politiky. Jestliže tomu tak je, musíme dát dobré důvody, zatraceně dobré důvody, proč to není druhé pozici platné. Proč by to mělo být jinak? Zatím neznám žádné nabídky ani ze strany paní Eštonové, ani ze strany rady, eh, abych pochopil to, proč by sui generis měl existovat mimo komisi. Je to otázka té instituce, ve které se nyní nacházíme. A když by se řeklo, že by to mělo být ve výboru 6 eh, ohledně rozpočtu, tak to musí být také vyjasněno. Protože i s normálním rozpočtem můžeme mít zvláštní oddělení. Je to spíš otázka citu a důvěry. Nakolik to rada pochopí, když ovšem slyším, že tohle a tohle se nedá e, vyjednávat, e, když se na tuto pozici také postavíme, že to už se nedá projednávat a nebude vyjednávat, tak to můžeme rovnou nechat. E, je třeba se zamyslet nad tím, kde máme jaké principy, kde je třeba se dohodnout a sjednotit. Děkuji. Grazie, Děkuji, pane Broku. Kolega Vrhovštat ještě požádal o slovo, ale prosím velmi stručně, protože už máme jiný program. Sudí. Ano, děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl jenom zdůraznit eh, to, co tady zmínil pan Brok, co se týče rozpočtu eh, sekce 3 nebo sekce 6. Není pravda, že bychom nemohli vytvořit nebo prosadit pravomoci parlamentu tehdy, kdyby e, ta služba byla v sekci 3. Naopak, v sekci 3 jsou všechna práva parlamentu garantována automaticky, čili o tom nebudeme znovu jednat, ta jsou automaticky garantovaná. Za druhé, Dá se to naplánovat tak, že to bude velmi transparentní. A to tak, že vznikne samostatná kapitola uvnitř sekce 3. Ona je tady řada možností. Můžeme hovořit o kapitole 19, 23a, 26. Prostě dá se to udělat mnoha způsoby. Ale výhodou tady toho všeho je, že to zůstane v komunitární sekci celkového rozpočtu. A to není nic výjimečného. Například zahraniční bezpečnostní e, politika je kde? Je v, zase ve třetí sekci, taky nemá vlastní e, samostatní, samostatnou e, sekci. E, zahraniční bezpečnostní a obranná politika je v těm příklad, kterým můžeme ilustrovat, že to je možné a vhodné a záhodno tedy dát do třetí sekce. A poslední věc, čeho se lze obávat, když eh, SVČ bude mít samostatnou sekci. Vznikne tak precedens, precedens, obrovský precedens do budoucna. A pokaždé, bude někdo říkat, až se budou vytvářet nové e, instance, agentury, tak se řekne, máme SVČ, uděláme to stejně. Uvedu příklad dvou agentur, které mají vzniknout e, pro e, finanční dohled. To budou tři agentury, které budou placené z části z rozpočtu společenství a z části členskými státy. Tak je to v návrhu. 60% e, bude financováno členskými státy. Tak jaká bude reakce, jestliže vzniknou samostatné sekce pokaždé, když rada nebo členské státy budou moci také jaksi k tomu něco říci, tak se řekne, uděláme to stejně jako ASVČ, bude to mimo. Bude to prostě mimo třetí sekci, musí musí to mít vlastní sekci. Takže začne se s SVČ mimo eh, třetí sekci, to bude poprvé a od té doby se to bude dělat pokaždé, kdy členské státy nebo rada budou zapojeny do nějaké politiky Evropského společenství. Takhle to začne, Příště e, budou na řadě ty tři agentury finančního dohledu, potom třeba vznikne nějaká agentura pro energetiku a zase se řekne, aha, to se týká rady, zase bude nová sekce a vyprázdníme metodiku společenství v Evropské unii, tím, že uh, umístíme politiky mimo třetí sekci. O to tady jde. Oni neřeknou, ne, to nejde, protože se to rady týká. Uh, Eh, v případě eh, bezpe- bezpečnostní a obranné politiky je to stejné. Jo, a questo punto penso che... Děkuji. Můžeme přejít, myslím, k dalšímu bodu. Všem vám děkuji za přispění do diskuze k předešlému bodu. Eh, byla velice hluboká a detailní. Následující téma je návrh usnesení o situaci v Bosně a Hercegovině. Jedná se o druhou diskuzi návrhu e, usnesení. Ve výboru už jsme diskutovali o tématech e, zmíněných paní zpravodajkou PAK. Dnešní diskuze se má zaměřit na pozměňovací návrhy 194 e, k návrhu 194 k návrhu paní zpravodajky. Prosím vás o klid, abychom mohli pokračovat ve schůzi. Na dnešní po dnešní schůzi eh, se sejde zpravodajka se stínovými zpravodaji, aby se dohodla na kompromisních pozměňovacích návrzích. Nejdříve tedy předám slovo paní Pak. Milé kolegyně, milí kolegové, nemyslím si, že se musíme dlouho zdržovat touto zprávou. Zaprvé už jsme o tom eh, hovořili a kolegové, kteří projevili zájem, tak podali pozměňovací návrhy. Celkem je 194 a dovedete si představit, že je velice obtížné všechno zohlednit. E, z některých se pokusíme udělat kompromisní pozměňovací návrhy a v týdnu Štrásburku se pokusíme vás také seznámit s těmi kompromisními návrhy. Dostali jsme několik e, návr- pozměňovacích návrhů, které přímo vylepšují text, protože předtím se o text, e, v té zprávě o tom nehovořilo. Prosím vás, kolegové, klid. Pane Tanholštate. Paní zpravodajka nemůže hovořit v tomto eh, ruchu. Určitě tam máme několik nových částí, máme tam eh, média, potom eh, také otázka menšin je více zdůrazněna. Dále je to téma spravedlnosti, boj s korupcí a myslím si, že toto vše je bez sporu. Eh, snažili jsme se z toho vypracovat dobré kompromisy. Máme určité pozměňovací návrhy, které vůbec nezohledňují fakta. Všechno chtějí vyškrtnout, ale myslím si, že zde se dopracujeme k tomu, že to nezohledníme. Samozřejmě třeba se zamyslet také nad tím, že došlo k určitým změnám a ty bychom měli zohlednit. Proto vycházím z toho, že předneseme ještě několik ústních změn v rámci kompromisních jednání. Například jsme se zmínili o tom, že některé země eh, ještě neratifikovali, ale mezi tím už některé země ratifikovaly, takže to je třeba, abychom byli opatrní. Pak si myslím, že se musíme pokusit eh, také velice pečlivě a opatrně zacházet s otázkami menšin. Vždy je velice obtížné uvést jmenovitě všechny menšiny. Nemyslím si, že by bylo dobré, kdybychom všechny jednotlivě vyjmenovávali. Měli bychom se pouze zmínit o menšinách v této zprávě a o tom, že se s nimi zachází špatně nebo dobře, ale obecně. Na některých místech jsme uvedli jména. Jsem toho názoru, že bychom v této zprávě neměli uvádět žádná jména, ale uvádět instituce, premiéra, prezidenta a tak dále, ale neuvádět je jmenovitě. Měli bychom hovořit pouze o funkcích, protože to vše dává jakousi neutrální notu celé té věci. Pokoušíme se zde být nestraní a proto chceme zohlednit obě strany a uvádět pouze funkce a ne jména. Nakonec budeme mít určitě problémy s tím, abychom všechny návrhy nějakým způsobem zohlednili, ale zítra, až budeme mít nějaké kompromisy z těch pozměňovacích návrhů, takže bych vám to předem rozeslala ještě předtím, než se s tím budeme zabývat ve Štrásburku. Jeden problém budeme mít určitě, když se jedná o otázku reprezentantů, ale zde jsem také opravdu pro opatrnou formulaci. Budeme se muset dohodnout. Co se týče vracení uprchlíků, to je také téma, které jsem také já sama rozšířila. Téma Srebrenice to jsem vůbec nezmiňovala, ale někteří stínoví zpravodajové to silně zdůrazňovali, takže proto k tomuto tématu zahrneme několik odstavců, čili téma Srebrenica. Kolegové mají určitě pravdu. Velice to vítám ze strany těch, kteří to předložili. Eh, to je dobré, ale budu se snažit to zvládnout v rámci vypracování kompromisních pozměňovacích návrhů. Nebudu tady hovořit o všech pozměňovacích návrzích. Eh, děkuji všem kolegům, kteří přispěli svými pozměňovacími návrhy a také to ukazuje, jak eh, důležité toto téma je Bosna a Hercegovina. Dostali jsme ještě několik dodatečných návrhů Pokusíme se to zohlednit tak, abychom zohlednili především fakta. Nechceme budit eh, plané naděje, ale eh, některé věci nejsou zase až tak dobré, jak si někteří myslí, proto se pokusíme najít nějakou zlatou střední cestu. Hovořilo se také o obchodu s lidmi, obchodování s lidmi. Bosna a Hercegovina je údajně zemí, eh, která je transitní zemí, kde dochází jak k příjmu eh, lidí, se kterými se obchoduje, tak odsud vychází lidé, ale musíme být velice opatrní, když to zde uvedeme. Pokusím se to také velice diplomaticky sformulovat. Pak si myslím, že musíme zohlednit také to, že Bosna a Hercegovina byla vyzvána, aby se připojila k akčnímu plánu NATO. To jsou všechno novinky, které by měly být zohledněny a myslím si, že během následujících tří týdnů je budeme moci zahrnout. Tím bych skončila, jestliže s tím kolegové souhlasí. Senat také uvidí své pozměňovací návrhy v těch našich kompromisních návrzích. A nyní předám slovo stinovým zpravodajům. Jako první promluví kolegyně z Argentiny. Thank you, chair, and, and thank you to... Děkuji vám, pane předsedo, děkuji také paní Pak za vysvětlení. Souhlasím s vámi, paní Pak, že usnesení o Bosně opravdu vypadá dobře. Dokonce se, se zlepšil důraz na nezávislá média, na potřebu nezávislých médií pro demokracii. Nicméně mám jeden dotaz. Já, když jste říkala, že nechcete konkrétně zmiňovat jména, máte na mysli osoby se jmény, anebo nebo jmenování určitých eh, ohrožených nebo zranitelných skupin, které mohou být diskriminovány? My překládáme pozměňovací návrhy, které se týkají ochrany například transgenderových osob, homosexuálů. E, ti tedy nejsou součástí etnických skupin. Pokud se nám podaří najít dobrý postup pro to, jak Bosna Hercegovina Eh, se, by se mohla stát eh, členem EU, tak eh, bychom do tohoto procesu měli zašlenit správné znění všeho termínu a vysvětlit je. Minulý týden v Libe, kde jsem novou zpravodajkou pro zjednodušení vízového režimu pro Bosnu, jsme konstatovali pokrok Bosny. Víme, že tam jsou ještě nedostatky, ale přesto mám velké naděje, že Bosna Hercegovina zaplní ta prázdná místa ve všech nutných postupech, aby došlo k liberalizaci víz po létě tohoto roku. Je to škoda, že to nebude dříve, ale zdá se, že to bude až na konci léta. Liberalizace víz ale umožňuje především šanci eh, Bosňanům, aby cestovali do EU což si myslím, že je dobrý velký krok vpřed pro stabilizaci regionu. A těším se na další spolupráci při dokončování usnesení. Grazie, la kolega Bos. Děkuji kolegyně Boskuru za PSD. Ehm, Děkuji vám, pane předseda první řadě bych chtěla poděkovat paní Pak za eh, její vysvětlení eh, těch pozměňovacích návrhů ke zprávě. A myslím si, že to je opravdu velice dobré. Ta zpráva je velice dobrá. Eh, myslím si, že tam bude celá řada Eh, pozměňovacích návrhů zohledněna, pak to bude komplexní. Eh, co se týče těch pozměňovacích návrhů, které jsme předložili my, tak eh, to bylo například také se to týkalo hospodářské integrace, práce pro mladé lidi, také sociální zapojení. A myslím si, že je to velice důležité v procesu integrace. Hovoříme o různých etnických skupinách v Bosně a Hercegovině, hovoříme o nich také v Evropské unii unii. A je to důležité eh, také pro ohledně spolupráce. Co se týče menšin, tak paní pak je eh, uváděla, ale k tomu mám jednu takovou otázku. Eh, řekla jste něco, že bychom ty menšiny uváděli jenom jako celek, ale Například co se týče Romů, které jsou v pozměňovacím návrhu specificky uvedeni tak to je opravdu velice specifická problematika. Eh, nedávno to bylo opravdu středem eh, zájmu a myslím si, že by tady měla být určitá strategie. Jestliže budete všechny menšiny uvádět jenom jako skupinu, tak eh, nejsou pak uváděni právě Romové. Jedna věc je jasná a to, že Co se týče těch pozměňovacích návrhů a kolik jich bylo eh, podáno, tak to opravdu ukazuje velký zájem a také především zájem o lidská práva, kde dochází k velké diskriminaci. Ještě co se týče těch internal displaced persons, tak eh, Eh, zde je celá řada uprchlíků, velice mnoho lidí, eh, kteří se ještě nemohli navrátit eh, domů. To by byla tak však ještě, co se týče vízové liberalizace, tak doufejme, že v říjnu dojde k nějakému řešení. Děkuji. Bene, allora i relatori ombra sono in... Dobře, stínoví zpravodajové tedy již promluvili a nyní můžeme otevřít eh, možnost kolegům. Ibrazič, eh, kolegyně Ibrazič jako první. Tack, ordförande. Eh, Já se försöka fatta je velmi kort. Tak, Doris. Děkuji, pane předsedo. Pokusím se být stručná. Srdečně děkuji, Doris, za tento vynikající text. Já jsem byla spokojená již při prvním čtení, ale viděli jsme, že je zde ještě několik bodů, kde bylo dobré něco doplnit. A já jsem toho názoru, že co se týče právních otázek, bychom měli najít nějaký kompromis, co se týče eh, svobody tisku, menšin a tak dále. To jsou věci, které nejsou kontroverzní. Myslím si, že je zde dostatečné množství pozměňovacích návrhů, které nám umožní kompromis. Ale chtěla bych podpořit i ten původní text Doris a to eh, zejména v několika důležitých bodech. Myslím si, že je důležité, abychom nepodléhali tlaku. Viděli jsme, že u jiných usnesení týkajících se Bosny a Hercegoviny, tak eh, tam body, které byly velice důležité, se ukázalo, že bylo dobré, že jsme se na to dívali kriticky. A zde parlament musí setrvat u své kritiky a nesmí podléhat tlaku. Proto doufám velice, že Doris eh, bude trvat na svém stanovisku a že je také všichni jednotně podpoříme. Myslím si, že nic to nepřinese, když budeme vykonávat pouze takovou vlažnou kritiku eh, těch, kteří vykonávají svou práci dobře. Myslím si, že je absolutně nutné nyní právě před volbami, abychom ozřejmili, že s určitými věcmi nejsme spokojeni. Na to musíme dát jasné signály. Grazie. Eh, Děkuji. Pan Angurakis, Zague. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, η ομάδα μας θα καταψηφίσει. Děkuji. Můj klub bude hlasovat proti eh, tomuto usnesení i přes pozměňovací návrhy, která byla od, které byly odhlasované, protože ty pozměňovací návrhy neřeší hlavní problém této země. A sice eh, kolonizační politiku Evropské unie, politiku, která neumožňuje Bosně a Hercegovině a, a lidu eh, této země, eh, jak si být suverénní ve svém státu. My jsme toho názoru, že Evropský parlament Eh, žádá konec vojenské přítomnosti v Bosně a Hercegovině, ale Evropský parlament by měl také žádat eh, okamžité uzavření kanceláře vysokého představitele OSN a vysokého představitele nebo zvláštního představitele Evropské unie. Domnívám se totiž, že potud, pokud tyto otázky nebudou řešeny a jednotlivé problémy eh, zmíněné paní Pak, a které existují v této zemi, se budou zhoršovat. A uvidíte to za pár let, že situace se tam zhorší. Nesmíme si zastírat, že problém Bosny Hercegoviny nelze vyřešit liberalizací vízové politiky a e, volným pohybem Eh, právem volného pravě, pohybu pro občany této země. Spravodaje v podstatě, spravodajka říká, že nemůžeme vyřešit problémy této země, tak dovolíme eh, jejich občanům cestovat do Evropské unie a tak si zlepšit život. My si myslíme, že by bylo lepší hm, uzavřít tyto úřady a umožnit eh, lidem, jak si vládnout si sami. Děkuji. Kačin, a lei la parola. Kolega Kačin, prosím, máte slovo. Uvodoma želim čestitati eh, kolegici Dori Spak za... Na úvod bych rád poblahopřál kolegyni Pak eh, k velice profesionální a vyvážené zprávě a tato zpráva ukazuje eh, také na to, jak dlouhodobě se zabývá touto zemí. Ještě jednou tady blahopřeji a chtěl bych upozornit na skutečnost, že Konkrétně Bosna a Hercegovina je zde popisována jako plně funkční stát, jako nestálý člen Rady bezpečnosti OSN Bosna také spolu rozhoduje o velice důležitých otázkách celé planety. A to nelze jen tak eh, prohlásit že by, že by eh, takovýto stát, který je v Radě bezpečnosti, eh, současně nebyl funkčním státem. Eh, je nicméně třeba, aby, když jsou tak úspěšné mezinárodní scéně, ještě dokončili to, co je třeba ve svém vlastním státě. Bosna, Hercegovina, Um se také má stát členem NATO. Je tu velký pokrok po volbách. Nicméně nás nepokojuje retorika z Bosny a Hercegoviny. Před několika dny mě skutečně šokovalo živě vysílené prohlášení eh, premiéra eh, Srbské republiky v Zahřebu. Bylo to na basketbalovém eh, um, utkání, kam přišel bez jakéhokoliv protokolu a řekl, že by podpořil bez jakéhokoliv váhání, když se ptali, jestli eh, Ptali se ho, zda je, pro, eh, je fanoušek chorvatského týmu nebo bosenského týmu. On řekl, že chorvatského, protože nefandí Bosně Hercegovině. takovéto prohlášení by by neměli eh, vydávat politici, aniž by pak museli odstoupit. To je opravdu nehodné eh, politiky, je to nehodné eh, setrvání ve vládě, je to urážka politickému etickému kodexu a všem výdobytkům evropské civilizace, Takto otrávená atmosféra působí velké škody v okolních zemích, nejen v Bosně a Hercegovině a je třeba něco takového odsoudit. Je to volební rok. A tak bych se chtěl zmínit o dvou dalších záležitostech. Retorika o obětech e, e, války v bývalé Jugoslávii bývá e, zneužívána na politických Eh, směrů vznikají nové památníky, ale jen v předvolebním boji. Proto je třeba toto odsoudit. A eh, my přejeme konferenci v Sarajevu veškerý úspěch. Má se odehrát 2. června. Pokud v Bosně je možné se shodnout na tom, aby Bosna směřovala ke Evropě, tak máme tedy tento pohyb podporovat. Kolega Telek. Taler, omlouvá se pan předseda. Uh, thank you, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. Doris Pak. Vidí se... Ehm, blahopřeji paní Pak eh, k její práci. Eh, je jasné, že má mnoho zkušeností eh, s, s problematikou eh, bývalé Jugoslávie eh, a celý parlament může mít užitek z jejich zkušeností. První návrh této zprávy byl výborný a teď je ještě lepší. Za druhé, dnes slavíme 30. výročí úmrtí maršála Tita a domnívám se, že jak si od díky odkazu jeho osobnosti mohla Jugoslávie fungovat. Ale e, stačilo deset let a po smrti tohoto politika se Jugoslávie rozpadla. A Největší obětí tohoto rozpadu jsou právě občané Bosny a Hercegoviny. Z toho důvodu my si musíme uvědomit, že jsme, neseme odpovědnost. Všichni, kdo můžeme Bosně a Hercegovině pomoci z vnějšku, Eh, neseme ještě větší odpovědnost. A já nerozumím kolegům z krajní levice, kteří se domnívají, že Bosna má být ponechaná vlastnímu osudu a vlastnímu rozpadu. Já si myslím, že Bosna má dost sil na to, aby se vymanila z tohoto eh, rozkladného procesu a má dostatek síly a schopnosti aby dosáhla usmíření a skončila se, skoncovala se stereotopy a e, dospěla k vzájemnému porozumění. Obávám se, že ta síla v Bosně zatím není přítomná a proto musíme té zemi pomáhat, jak můžeme. Tato rezoluce je výborná, jak jsem říkal, protože se zavývá subsystémy, médii, korupcí, justicí, menšinami a tak dále. Rád bych zdůraznit další da, důležitou věc. Zavedení bezvízového styku s Bosnou bychom rozhodně zavést měli a měli bychom také více investovat v oblasti školství a, a výchovy mladých eh, lidí z Bosny, kteří by dokázali Bosnu a Hercegovinu dostat na správný směr. Děkuji. Kolegyně Mirel z generálního ředitelství pro rozšíření. Uh, uh, uh, děkuji, děkuji, pane předsedo. My bychom také rádi přispěli ještě o dalším obohacením této skvělé zprávy dvěma poznámkami. Jedna se týká ústavy Bosny a Hercegoviny která je v rozporu s Evropskou úmluvou lidských práv, ale je také eh, v rozporu s článkem 2 eh, mezi naší vlády, eh, smlouvy, mm, úmluvy mezi námi ESA. Moje druhá poznámka se týká vízové liberalizace. Vzhledem k tomu, že zatím nebyly naplněny mm, jaksi požadavky pro zrušení vízové povinnosti, tak by asi bylo um, jaksi dobré, ono by to mohlo um, přispět jaksi k tomu, uh, přimět místní úřady, aby si splnili své povinnosti. Paní Pak? Ještě jednou všem děkuji. A musím říct si kolegyni Boskot. Eh, samozřejmě ta práce je důležitá, důležitý je ekonomický rozvoj, ale proto potřebujeme mít také vnitřní trh. V Bosně Hercegovině není vnitřní trh, je to neuvěřitelné, ale eh, pro vytváření pracovních míst je to důležité a proto, aby se zde mohly usídlit podniky. Takže to je to, co třeba musí politika udělat na místě. Samozřejmě Eh, v tom mém myšlení kompromisních návrhů. Eh, na tom samozřejmě myslím na Romy, protože potřebují speciální péči, ale eh, co se týče menšiny, tak ano, je to polovina obyvatel v Bosně, takže už nemůžeme hovořit o menšině těch, kteří mají sexuální problémy nebo jsou, dejme tomu, Eh, musí trpět eh, určité diskriminaci kvůli svému sexuálnímu zaměření. Takže o tom nebudeme hovořit. Co se týče ústavy, tak eh, samozřejmě toto téma jsem zdůraznila, protože je to velice důležité, ale to, co řekl nyní pan Mirel, tak například mm, soud ohledně lidských práv, tak to je to, co musíme samozřejmě zohledňovat před volbami, ale ještě už nemáme čas to před volbami udělat. To je ten problém. My to požadujeme, pane Mireli, ale vidím to velice obtížné, jestliže budeme trvat na těch tvrdých požadavcích. Teď máme květen, než to schválíme, bude červen a pak ještě máme tři, čtyři měsíce do voleb. A pak nevím, jestli se to dá zvládnout. Můžeme si to přát, ale Myslím si, že nebudeme moci už dělat příliš mnoho. Bohužel jsme nech, ztratili příliš mnoho času. Ještě co se týče kolegů komunistů, ano, vaši milí kolegové, vaše představy ohledně pomoci pro tuto zem, to je trošku ostudné. Když ukážeme tak málo solidarity, tak nevím, kam se dostaneme. E, podobně jako u Řecka, e, myslím si, že bychom měli nechat e, věci na svém místě a tam, kam plynou, tak bychom měli podat také pomocnou ruku a pomoci prostě všemu, co pomůže této zemi na nohy. Lec, kde jsme nebyli dostně striktní, to připouštím, ale co neříkám ve své zprávě je, že jenom tím, že se uvolní vízové záležitosti, pomůžeme eh, lidem, ne, pomůžeme jim, pouze v tom smyslu, že na sebe, že nebudou mít eh, komplexy méněcenosti. A pak eh, víme, že jsou zastoupeny celkem tři etnika v Bosně Hercegovině. Srbsko, Chorvatsko nemělo stejně vízovou povinnost, takže budeme moci říci, že ti lidé mohou cestovat a jeden národ z toho bude vypuštěn, tak to by bylo dvojí potrestání eh, národa, který již byl potrestán víc než dost, aniž my bychom to zavinili nemůžeme příliš mnoho změnit, ale můžeme zcela jasně říci svůj názor a byla bych vám velice závaž, eh, vám zavázána, kdybychom takto striktně řekli svůj názor. Nepomůže, když budeme pouze zdvořilí a diplomatičtí. Pomůže to totiž také eh, obyvatelstvu, protože obyvatelstvo důvěřuje víc nám než svým politikům. Přesto ovšem jsem eh, zahrnula jeden pozměňovací návrh, a to v tom smyslu, že vyzýváme občany, aby šli k volbám, aby se zúčastnili voleb, protože když nepůjdou k volbám, tak eh, ponechají příliš velký prostor jiným. Takže všichni by měli jít volit, protože pak bude ten jejich svět pestřejší a situace pro vytvoření nové vlády bude obtížnější a možná to přinutí politiky k tomu, aby se zamysleli víc a nehrabali pouze do vlastní kapsy. Molto Molto bene. Výborně. Děkuji vám. Můžeme přijít k dalšímu bodu. Pan kolega Svoboda si ještě přál něco poznamenat. Je třeba hlasovat pro ty správné lidi. Ale téměř každý je správný člověk, či člověk na správném místě. A jako další bod máme navrh usnesení o evropském integračním procesu eh, Kosova. Jedná se o projednání návrhu usnesení, první výměnu názorů. Eh, Toto téma má zpravodajka paní Lunaček. Toto téma už bylo projednáno v pracovní skupině pro Balkán v našem výboru. Eh, a na základě této debaty paní zpravodajka už přiložil pozměňovací návrhy a já chci využít této příležitosti, než dám slovo paní Lňaček, abych připomněl, že dnes odpoledne přijde minister zahraničí věcí Kosova, pan Skender Izini k nám do výboru. Prosím, paní kolegyně Lunaček má slovo. Thank you, uh, Mr. President. And, uh... Děkuji, pane předsedo. Myslím, že tuto půl hodinu můžeme výborně využít pro prezentaci zprávy a také pro to, abychom si řekli, s čím vším souhlasíte, toho je většina, ale také, které věci jsou kontroverzní nebo mohly by být. Já jsem se snažila do té zprávy dát, a jak říkal pan předseda, už jsme o tom hovořili, některé ty návrhy. A šlo mi o to podívat se takto. Rok 2010 je pro Kosovo klíčový. Eh, z, z celé řady hledisek, vztahů se Srbskem a podobně. Dva roky po nezávislosti je to, je to opravdu klíčové pro občany v Kosovu, eh, si uvědom, aby si uvědomili, že se věci vyvíjejí, zlepšují v jejich každodenním životě, protože ta skutečnost samotné nezávislosti problém neřeší. Celá řada problémů se musí prostě řešit a za to zodpovídají různé strany. Takže já začnu tím, že já nebudu zacházet do všech podrobností, protože vy jste zprávu četli ale soustředím se na to hlavní. Podstatné je, aby bylo jasné pro Evropskou unii, pro Evropský parlament, že integrace této země do Unie je jednou z priorit této země a e, zrušení vízové povinnosti je i pro Kosovo prioritou. Víme, že tomu, k tomu nedojde letos, ale ze strany parlamentu jsme vyvíjeli tlak velmi dlouho na to, aby všichni občané bývalé Jugoslávie měli eh, možnost volně cestovat, to tež se týká Kosova. A komise tedy zahájí zase mm, eh, prezentaci cestovní mapy a, a tak dále. Jedno, jedno z hlavních témat a obav podle mého názoru, a to jsem viděla i v terénu minulý týden v Kosovu, kde jsem tam byla po třetí. E, ono vyvolává to moje obavy, já jsem to tam ovšem nedala takto doslovně, nicméně tady vám to řeknu. Já se bojím, že nemáme jako Evropská unie zcela jednotný přístup. A jestliže rozdílné názory jednotlivých členských států, to oslabuje vlastně uh, uh, a, a týká se to vlastně všech, ať už jsou to Srbové nebo, nebo Albánci a, a tak dále. Čili velice by bylo potřeba mít ke Kosovu stejný přístup, protože jinak ztrácíme terén, ztrácíme peníze, eh, ztrácíme mnoho eh, úsilí, které se tam tomu, té zemi věnuje. Také to dám do souvislosti se Srbskem. My doufáme a já doufám, že tam e, v budoucnu vzniknou dobré sousedské vztahy a přeshraniční spolupráce mezi Kosovem a Srbskem je e, důležitá. Také e, zazněla kritika na různá opatření, protože Některé členské státy jsou pro usnadnění víz, poskytování víz, a některé státy účtují 60, eh, některé 35 eur. Takže bylo by dobré lidem jak si ukázat, že, že Evropská unie a členské státy mají stejný přístup a že všechna víza budou stát 35 eur a ne pro, pro každou zemi jinak. Eh, po prvních volbách v loňském roce, po komunálních volbách, které proběhly, myslím, za velmi dobrých podmínek, jak je uvedeno ve zprávě, bych ještě dodala další pozměňovací návrh týkající se potřeby podpořit zvolené eh, zástupce v srbské enklávě. Eh, hovořila jsem s nimi minulou sobotu a mají velké problémy s paralelními strukturami, které tam existují, ale také jak si všechno, všechna pozornost se soustředuje na sever a, a, a tady vlastně to, to by se mělo také řešit. Dále pokračují ty všechny procesy, všechno, tedy strategie Evropské unie je soustředěná na ten sever. Já oceňuji, že toto začalo, ale chtěla bych dodat ještě další pozměňovací návrh, ten se týká tlaku a, a, a zastrašování občanské společnosti na severu Srbů, kteří chtějí spolupracovat s kosovskou vládou. To je skutečně e, velký problém. Co se týče úspěchu Eulexu, tady myslím, jsme byli v kritické situaci, já jsem o tom hovořila. Eulex udělal první zátah na ministra dopravy, eh, došlo k prohledání domu ministra dopravy, protože vyšetřování eh, jak se prokázalo jeho zapojení do korupčních záležitostí a Eh, mm, Eulex, eh, jak si skutečně udělal veliký kus práce a dostane to k soudu. Boj proti korupci bude muset proběhnout na všech úrovních, včetně vrcholné úrovně. Eh, pak tady zazněly různé případy, politizace různých případů a problémy, které to znamená. Potom eh, pluralita médií je důležitá. Uvedla jsem tam věc, kterou zmiňovala do respekt, to se týká vzdělávání a výchovy, jazyková otázka, eh, jazyková výuka a celá ta problematika životního prostředí, energetiky, problémů s dopravou, to všechno je třeba tady zmínit. Takže Tímto bych skončila a raději si vyslechnu vaše připomínky, než abych vám tady přečítala ze zprávy. Děkuji. Grazie. Děkuji vám, paní Lunaček. Slovo má kolega Pancery, stinový zpravodaj. Za PSD. Děkuji, pane předsedo. Pár stručných úvah. Paní poslankyně Lnaček podle mne vykonala velice dobrou práci. Tato zpráva postihuje podstatu věci. Jde o to, aby Kosovo pokročilo směrem k Evropské unii. Můj názor je, že není myslitelné ponechat tuto zemi stranou, protože by to mělo negativní dopad na celý region z mnoha ohledů. Stejně tak se i domnívám, že si nemůžeme dovolit ten luxus eh, ve s nimi diskuzi bez konce. Musíme se zaměřit na stabilitu regionu. To si myslím, že je zásadní věc. Evropská unie musí být hlavním aktérem pro budoucnost Kosova. Nepochybně tu jsou problémy, které je třeba řešit. Situace v Kosovu není ideální. Avšak nevidím jinou možnost politiky, než doprovázet Kosovo směrem k EU. Mohu chápat i různá stanoviska, která zde zazněla, ale chtěl bych vás vybídnout z politického eh, pohledu, abychom eh, se snažili na to dívat z komunitárního, nikoli mezivládního eh, hlediska zde v parlamentu protože pak tu jsou otázky e, finanční krize, kterými, se, e, kterými trpí několik zemí. Já sdílím z velké části názor paní Ilnaček, pak je tu několik bodů, kde podle mne třeba ještě vyjasnit ne přímo obsah, ale e, abychom správně formulovali naše cíle. Za prvé, když vybízíme ve zprávě členské státy, i ty, které ještě neuznaly nezávislost země, k tomu, aby zaujali společný postoj, považuji za správné, eh, abychom stanovili, proč tento svobodný eh, postoj, eh, pardon, společný postoj. Tento společný postoj musí vycházet z toho, že právní situace Kosova je jasná. Za druhé, je třeba posílit myšlenku, že regionální spolupráce musí být součástí politických kritérií v procesu evropské integrace, včetně eh, politik nového sousedství. A proto je nezbytné poukázat na to, že je tu objektivní pojítko mezi vývojem v Kosovu a kandidát, kandidováním Srbska do Evropské unie. Já vím, že tu jsou rozmanité názory na věc. Ale já si myslím, že tato souvislost zde je. Nakonec mnozí se zmínili správně o obavách úlohy EULEXu a cílu, které byly stanoveny přímo na místě. Já si myslím, že by bylo užitečné do určité míry, nevím, jak to správně naformulovat, ale já bych to navrhl zhruba takhle, že by vznikla komise ad hoc se zástupci komise, Evropského parlamentu a expertů, kteří by trvale sledovali vývoj a činnosti EULEXu, protože na těchto činnostech hodně závisí důvěryhodnost Evropské unie v dané zemi. Tyto tři body samozřejmě předložím ve formě pozměňovacích návrhů. A chtěl bych zdůraznit, že paní zpravodajka vykonala obrovský kus práce. Děkuji. Děkuji, říká pan předseda. Omezte se prosím na dvě minuty. Jako první pan Danjean. Merci, monsieur le président. Je voudrais d'abord euh, féliciter madame Lunacek. Děkuji vám, pane předsedo. V první řadě blahopřeji paní Lunáček za vynikající zprávu. Je skutečně eh, pozoruhodné, protože ta situace je tam velice obtížná. Chtěla bych, chtěl bych zdůraznit dva důležité body. Měla by být zachována stabilita v, Os- v Kosovu a potom eh, úloha Eulexu a samozřejmě také region kolem Bělehradu. Eh, Bělehrad se k tomu eh, k tomu zaujímá velice distingovaný postoj. A pak eh, některé země předpovídaly chaos, ke kterému vůbec nedošlo. Ještě další bod, a to v bodu 13 jsem chtěl něco říci k tomuto případu. Myslím si, že se zde dělá příliš mnoho reklamy pro někoho, kdo si to nezaslouží. Ehm, dále dva důležitější body, a to bod čtyři, který je velice důležitý, a to jsou vztahy k Srbsku. Myslím si, že je naše povinnost, abychom se dívali trochu do budoucna. Vztahy do, k se Srbskem neexistují a myslím si, že je třeba podpořit dialog mezi Kosovem a Srbskem. Víme, že politický dialog bude velice obtížný, ale ten dialog bychom měli nejdříve iniciovat, povzbudit na aby fungoval a pak to bude možné určitě politicky. Evropská unie tento dialog musí požadovat. Není možné, eh, aby spolu ty dvě země vůbec se nekomunikovaly. Většina politiků se nachází ještě na seznamu eh, těch, eh, většina kosovských politiků se nachází eh, v Srbsku ještě na seznamu těch, na který byl vydán zatýkací rozkaz. Takže má to co dočinění se separatismem, ale nemyslím si, že to v současné době příliš slouží věci. Ještě další věc, to je sever Kosova. Poukázali jste na to, že situace na severu je velice choulostivá. Je třeba poznamenat, že rozdělení severu není žádná možnost. Je třeba pracovat eh, na té strategii ohledně severu. Myslím si, že bude zapotřebí postupného eh, pokroku, protože není možné, abychom ze dne, ze dne na den tam eh, postavili nějaká strategická vojska. Proto je třeba podpořit konstruktivní dialog mezi Bělehradem a Preštinou. Děkuji. Three, three point. Děkuji, mám tři eh, poznámky. Než začneme hovořit o evropské integraci Kosova, měli bychom eh, mluvit o asistenci pro Kosovo, aby se stala eh, moderním celkem, funkčním celkem. To je, myslím, první nalehavý úkol. A pak teprve můžeme hovořit o evropské integraci Kosova. Za druhé, souhlasím, že je tu souvislost mezi Srbskem a Kosovem, když eh, tedy hovoříme o evropské integraci a eh, vztazích v EU. A, ale tato souvislost ještě neznamená, že bychom mohli klást podmínky Srbsku eh, kvůli jejich politice vůči Kosovu. To si nemyslím, že by byla ta správná souvislost. Uh, Souvislost spočívá v tom, že bychom se měli snažit najít řešení pro celý region tak, aby e, se e, všichni dostali tedy na e, úroveň mezinárodní legality a rozumného mezinárodního přístupu. A třetí, třetí bod, o kterém chci hovořit, měli bychom se přestat jako chovat jako pštrosy. My máme náš vlastní problém, nemáme tu společný postoj ke Kosovu. A nemůžeme žádat ty, kdo uznali Kosovo, aby to odvolali, a nemůžeme žádat ty státy, které neuznali Kosovo, aby tak učinili. Stav, jaký byl předtím, není řešením, stávající situace také není řešením je třeba si uvědomit, že pokud chceme mít společný postoj, jak říkal kolega Pancery, musíme mít společný program pro budoucnost země, nikoli pro její minulost. A z tohoto pohledu chci říci, že jsem rád, že v této zprávě už můžeme zvážit celou řadu myšlenek, které trochu mohou odkázat na směry, kterými se můžeme ubírat. abychom nehledali nějaké řešení kousek po kousku nebo země po zemi. Je třeba najít eh, celý balíček eh, politického uspořádání. Kolegyně Munic. Gracias. Eh, yo estoy de acuerdo con lo que dice el señor Severin. Precisamente. Stabilita v regionu Existuje v Srbsku proevropská vláda, která se obrátí na Evropu. To by bylo do, dobré opatření pro četné země. A většina zemí inter, mezinárodně neuznala existenci Kosova. Existují něco takové jako jednostranná prohlášení mezi stranami a je to bez nějaké rezoluce. Čili jedna podmínka by měla být dána při nejmenším, aby také státy uznaly Kosovo. Tyto podmínky nejsou splněny a proto si myslím, že parlament v současné době není e, schopen vyzvat členské státy k tomu, aby uznali Kosovo. Říkal jste, e, hovořilo se o tom, že u takové uznání je třeba e, zohledňovat celé řady faktorů. Kosovo musí být označováno tak, jak to bylo i v jiných zprávách, například ve zprávě Dalšan, co se týče ulehčení vízové povinnosti. Tam jsou také různá stanoviska členských států. Co se týče mezinárodní legality Kosova, tak to je eh, rezoluce 1294 eh, Spojených národů. Chtěla bych poděkovat paní Lunáček, protože opravdu vykonala velký kus práce. Je tam v té zprávě obsažen velice konstruktivní přístup, ale je třeba zde zdůraznit určité nuance. Hlavně také mezinárodní legali, legálnosti Kosova. Nemůžeme vyzvat členské státy, aby uznali Kosova. Je to možné pouze se souhlasem Spojených národů. Děkuji. Ještě jsem chtěl oznámit eh, kolegům, že budeme dnes pokračovat v 15.15, 15, ne v 15.00. Přijde ministr zahraničí eh, Kosova. Takže v 15.15 15 se sejdeme k odpolední části naší schůze. Bude pokračovat pan Kačin. Děkuji vám, pane předsedo. Po dialogu mezi eh, Srbiou in Kosovo. Třeba zdůraznit potřebu dialogu mezi Srbskem a Kosovem. Ale také musím reagovat na slova pana Danžána, který uvedl, že obtížně můžeme podporovat vztahy mezi sousedy, pokud spolu nevedou dialog. Ano, zejména je obtížné vést sousedské vztahy, když Srbsko tvrdí, že Kosovo není sousedem, ale spíše součástí Srbska. Někdo říká, že Kosovo je část Albánie, někdo zase, že to jsou část Srbska. E, takže to je problém, který e, se týká mnoha ještě dalších zemí. To musíme v Evropské unii ještě e, dále řešit. Doufám, že jednání v Bělehradě a Prištině povedou k dialogu a k řešení a že 2. června v Sarajevu na konferenci bude posilován dialog a otevře se mnoho řešení. Druhá otázka, kterou musíme řešit, je dilema účasti a segregace. Srbové šli k místním volbám, mají tedy místní samozprávu, a ta však nemá finanční prostředky. Takže teď, když se dostali k moci, mohli by teoreticky eh, vykonat věci, které eh, lidem přislíbili. My si přejeme plné začlení srbské komunity do eh, Kosova a přejeme si prohloubit důvěru v místní zprávu. Nesouhlasím s těmi, kdo uvádějí, že musíme udržet stabilitu, protože Kosovo už je delší dobu stabilní. Co potřebujeme udělat je tuto stabilitu prohloubit a je důležité, že jsme v severní části Kosova otevřeli Evropský dům. To je třeba přivítat. K otázce liberalizace víz. Jedná se tu o plnění slibů. Slibů, které byly dány radou a komisí Evropskému parlamentu. Proto musíme vyžadovat od Rady a komise, aby své sliby držely. Blahopřeji zpravodajce a děkuji za pozornost. Děkuji. Kolega Thaler. Hvala lepa, gospod predsednik. Děkuji, pane předsedo. Blahopřeji zpravodajce paní Lunáček za mm, zpracování této horké brambory, kterou je Kosovo. Je to opravdu těžká práce. Kosovo eh, je problém pro řadu zemí a viděli jsme to například do Jugoslávie a Srbska. Miloševič se snaží eh, eh, jak si svůj problém vyřešit deportací albánské populace. Teď máme tedy nezávislé Kosovo právě proto, a potřebujeme se na to začít dívat z tohoto pohledu. Musíme začít požadovat, aby Priština a Bělehrad navázali dialog. Nejlepší eh, ze strany EU by bylo, Eh, prostě zaujmout pragmatické stanovisko. Jiné řešení není. Prakticky řečeno, Kosovo a Srbsko jednou budou znovu spojeni v rámci Evropské unie. A teď je otázka, co se, to, co se stane, jak má Kosovo být znovu integrováno do Srbska, dokáže to Srbsko přežít. A na druhou stranu gratuluji lidem v Bělehradě tentokrát za velice racionální a zdrženlivý přístup. Nicméně ten dialog musí začít, musí řešit praktické otázky, takže já přeji španělskému předsednictví mnoho štěstí při organizaci Balkánské konference v Sarajevu. A my teď tady vidíme chybu, která nastala když eh, eh, jak si při ignorování balkánské konference ve Slovinsku eh, je to skutečně to byl dobrý nácvik na konferenci v Sarajevu a teď skutečně předsednictví čelí stejnému problému, jak přimět Prištinu a Bělehrad, aby zasedli ke společnému stolu a našli přijatelné řešení. La kolega Koppa. Děkuji kolegyně Kopa. Nikolaj Etokeš. Πολύ κύριε Πρόεδρε, Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych také velice srdečně paní Lunáček poděkovat. Eh, opravdu se upřímně snažila Eh, takové obtížné téma zpracovat. Pan Tále to řekl, již je to jak horký brambor pro parlament. Víme všichni, jaké rozhovory, jednání, co všechno proběhlo a také celá léta se již zabýváme touto otázkou statusu Hm, máme zprávu parlamentu a to nejdůležitější si myslím by mělo být, abychom zdůraznili společné body, to znamená, za kterými stojíme všichni. Ti, kteří eh, uznali nezávislost eh, Kosova, ti, kteří neuznali eh, nezávislost Kosova. Já mám pocit, že musím říct ještě jednou, že země, se stávají nezávislými ne na základě rozhodnutí většiny, ale na základě splnění určitých mezinárodních práv. A tyto z, a právní základ e, není splněn. Paní Lunáček se o tom zmínila, to je velice rozhodující. Také kolega Muniš s tím souhlasil. Eh, rezoluce 1294, eh, tam musí být eh, ohledně Kosova dodržena. Ale je to obtížné. Když se zabýváme Kosovem a také Srbskem, tak Srbko, Srbsko stejně tak jako ostatní země na západním Balkánu byly povinovány splnit doplňující kritérium, a to znamená spolupráci s trestním tribunálem zabývajícím se zločiny na bývalé Jugoslávii. A nyní eh, Kosovo. Zde musíme být opatrní. Není možné neustále tlačit eh, na tu nejproevropštější vládu, kterou kdy Srbsko mělo. Eh, hranice ty tím nebudou nepřekonatelné. Musím souhlasit s kolegou Dalžánem, protože musíme postupovat eh, krok za krokem při realizaci program, programu EULEX. Myslím si, že musíme být také citliví, co se týče lokálních podmínek. Byly již učiněny pokusy, ale určitě eh, se dalo zabránit let s kterým konfliktům. Co se týče bodu 4, organizovaný zločin, v bodu 9 je pouze odkaz na sever. A ráda bych se zeptala paní Lunáček, co se týče organizovaného zločinu, to se týká celého Kosova a nejenom severu. Dále, kulturní dědictví bylo by docela dobré, to zde mít také obsaženo, také co se týče toho odstavce ohledně ochrany kulturního dědictví a zejména co se týče ortodoxních kosovských klášterů. Děkuji. Kolega Nikolaj a nakonec kolega Tokaš, prosím, hovořte stručně. Președinte, n-am să încerc o abordare. Děkuji vám. Děkuji, pane předsedo. Já se nebudu pokoušet k tomu přistupovat politicky, protože by to mohlo být příliš politizované. Já se soustředím pouze na pravidla mezinárodního práva a evropského práva. Ono, právní statut Kosova je diskutabilní z hlediska mezinárodních norem a e, právní stanovisko má být vydáno v dohledné době a potom uvidíme, do jaké míry jsou tyto mezinárodní normy ještě eh, jaksi přijatelné pro celou planetu a pro eh, regionální společenství. Já si myslím, že o tomto tématu můžeme hovořit eh, jedině, když se nevzdáme kodaňských kritérií, která podle mého názoru jsou stěžejní Eh, pro, dříve než jak si eh, se nějaký stát bude prohlášen za eh, přijatelný pro vstup do Evropské unie. Paní Lunáček hodnotí téměř správně situace v Kosovu, jenže proto, aby byla zajištěna stabilita stabilita politická zajištěna je, ale politická stabilita je prekérní i v zemích, které jsou ekonomicky a sociálně stabilní. A já mám obavy z toho, že nelze hovořit o ekonomickém trhu, o skutečné ekonomice. E, dá se hovořit o sociálních otázkách, ale ty tam ukazují, že mají 40% nezaměstnanost. Čili to všechno by mohlo vést k problémům pro celý region, pro stabilitu celého regionu. A také bych chtěla říci, že otázky které tady řešíme, mají eh, souvislost s, jaksi, s rozhodováním a, a eh, otázka organizovaného, tva, skupiny organizovaného zločinu nepůsobí jenom v této zemi, ale v celém regionu. A to všechno vede potom k velkým otazníkům, co se týče celého regionu. My samozřejmě souhlasíme s tím, že region musí být stabilní, musí spolupracovat mezi sebou, ale pro nás Evropany je důležité, aby se respektovaly mezinárodní normy, ta mezinárodní legitimita. Kolega Tokeš. Elnök úr, eh, azt gondolom... Děkuji, pane předsedo. Mám za to, že paní Lunaček vykonala vynikající práci ale eh, obecně musím říci, že Srbsko a Kosovo a jejich integrace nemohou být brány eh, separátně, protože mm, osud jedné země nelze chápat odděleně od, té, od, toho, mm, od toho osudu té druhé. Nejdříve tam byl komunistický režim, Titův, Miloševičův rozum, eh, pardon, režim, takže došlo k této situaci v národech, které dnes tolik trpí. Evropská unie a Evropský parlament by měly být přísnější při integraci Srbska do EU. Srbsko je totiž klíčem k míru v Kosovu. Pokud Srbsko nepozve nevyzve eh, kosovské Srby, aby usilovali o mír, situace se neznormalizuje nikdy. Pozitivní ale skutečnost, že Kosovo a Srbsko spolu musí vést dialog. Ale ani my, jako 27. Eh, nemáme eh, lehkou situaci, když se máme shodnout na Eh, statusu Kosova například eh, Rumunsko neuznává, takže chci navrhnout například, aby Rumunsko, Slovensko, Španělsko, aby s těmito zeměmi byly vedeny eh, rozhovory ohledně ústupku. Ještě před závěrem paní zpravodajky, paní Luňaček. Je tu pan Mirel z Evropské komise, pan doktor Mirel. A já jej chci vybídnout, aby hovořil z důvodu časového velice stručně. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Především děkuji paní Lunáček za vynikající zprávu. Plně souhlasíme, že rok 2010 je pro Kosovo klíčový. Je to ovšem klíčové i pro nás. To znamená, že i Priština musí přijmout eh, určité kroky v oblasti eh, právních kroků. Co se týče liberalizace vízové politiky, ano, tam je příslip, nicméně jsme vždy říkali, že tam je předběžná podmínka, eh, tedy musí být přijatá readmisní dohoda s Prištinou a za druhé musí být vytvořeny takové podmínky, aby mohli eh, být eh, přijati navrátilci do Kosova. Pokud tyto podmínky budou splněny, pak eh, v květnu nebo v červnu pak bychom skutečně přistoupili k liberalizaci vízové povinnosti. Co se týče severu, Nejenom, že tam byl otevřený Evropský dům, ale také komise financuje řadu projektů již čtyři, čtyři roky na severu. Jsou to různé druhy projektů, čili tam je trvalá přítomnost Unie na severu. A abych odpověděl panu Kačin, my jsme navrhli eh, srbským zastupitelstvům nedávno zvoleným eh, finanční pomoc pro realizaci eh, projektů na té obecní úrovni. Eulex, ano, to je složitá otázka. Očekáváme velké pokroky v oblasti celní, v oblasti policejní, eh, eh, přijetí eh, kosovských Srbů do policie, znovu otevření soudu v Mitrovici v soudní oblasti, na rozdíl od jiných oblastí, není tak snadné otevřít třeba eh, téma boje nebo zahájit eh, stíhání eh, boje s korupcí, protože je třeba samozřejmě získat především důkazy a podobně. A souhlasíme s panem Donjon, že na rozdíl od všech síčků stabilita Kosova byla udržena a to je samo o sobě už obdivuhodné. Děkuji. Bene, le conclusioni finali alla... Děkuji. Závěrečné slovo patří paní Lňaček. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji vám všem eh, za eh, poznámky, eh, návrhy, požadavky, které samozřejmě ochotně zapracuji po diskuzi s vámi, protože s některými poznámkami nesouhlasím, ale uh, Eh, ty ostatní samozřejmě začlením. Eh, ještě než, se, než vyprší lhůta, to je 18. května, pro pozměňovací návrhy chci hovořit se svými zpravodaji a mm, prosím vás všechny ostatní kolegové, eh, též se na mě obraťte pro mm, patřičná vyjasnění nebo pokud máte nějaké další návrhy. Děkuji sekretariátu a mému týmu, který mi velice pomáhal při vypracování této zprávy. K obsahu. Pan Danšan se zmiňoval o potřebě e, dialogu mezi Kosovem a Srbskem, ale jak už řekli jiní kolegové, jde o to, kdo s kým má jednat. A je podle mne je velmi důležité podporovat dialog, k němuž dochází na úrovni občanské společnosti, protože ta pak může vynakládat tlak i na vlády. Je tedy nezbytné posilovat i tento občanský dialog. Ohledně toho eh, konkrétního eh, případu hovořila jsem i s jinými eh, jinými aktéry. Víme, že EULEX tomu přikládá velkou důležitost. Doufáme, že další vyšetření tedy ukáže, jak se dostat z té silné politizace daného případu. Několik kolegů se zmiňovalo o tom, že by, by tu neměly být žádné podmínky pro Srbsko eh, ohledně integrace do EU a eh, vztahu s Kosovem. Musím při, přiznat, že eh, třeba, že se kriticky dívám na to, co se vykonalo do posud, teď si myslím, že eh, musíme vynakladat tlak na Srbsko, protože si nepřejeme, aby došlo k dalšímu případu, jako je Kypr. Takže to je věc, se kterou opravdu nemohu souhlasit. To přece škodí všem našim snahám. Měli bychom eh, podporovat Srbsko ve všem, co činí, ale je třeba eh, tuto podmínku pro vstup do Evropské unie také uvést. Omlouvám se za jasná slova. Pak je tu ta pštrosí politika zmíněna. Já jsem, já jsem nežádala eh, Nežádala jsem 22 eh, států o to, aby odvolali své uznání Kosova. A takže nemůžeme žádat ani opak. Vím, že situace je teď složitá. Ještě pan Kačin a pan Taler se zmiňovali o sarajevské konferenci. E, není to ve, sice ve zprávě, ale já také doufám, že to bude úspěšná konference a že bude mít dobrý výsledek. Ohledně významu Eulexu, o němž hovořili jsme všichni, chci také se zmínit, že teď je tam konflikt s naším transatlantickým partnerem ohledně tohoto bodu. Takže je třeba se zamyslet, jak podpoříme dál Eulex. Pan Mirel se teď zmiňoval a děkuji vám za to o tom slibu liberalizace víz. Pokud Kosovo splní podmínky readmise a reintegrace, musím Eh, přiznat, že je tu problém. Všichni ministři, se kterými jsem v Kosovu hovořila, uváděli, že jsou ochotni to podepsat a přijmout. Otázka peněz a zdrojů eh, je však zdržuje. Kosovo prostě ty peníze nemá. Oni se snaží zejména pro Romy toto vyřešit, ale eh, zde zazněla taková kritika něk- některých členských států, 10 tisíc lidí v Německu eh, že by najednou bylo 10 tisíc lidí v Německu. Eh, prostě je třeba, aby Kosovo splňovalo podmínky, které musí plnit na základě té cestovní mapy. Děkuji všem kolegům, děkuji paní zpravodaj.